Varmt välkomna till dagens utskottsmöte. Dobrý den. Framför oss i... Srdečně vás vítám na naší dnešní schůzi, dnešní pořad jednání. Pro dnešní odpoledne a zítra dopoledne je velice zajímavý. Ještě jednou srdečně vítám všechny. A zejména bych zde chtěla přivítat několik mladých lidí ze Švédska, kteří přijeli mezi nás a budou s námi sledovat průběh naší schůze. Nyní je to poprvé, kdy po, že scházíme po oslavách Mezinárodního dne žen a proto bych chtěla využít této příležitosti a poděkovat všech, všem kolegům a kolegyním, politickým poradcům a také výbornou také sekretariátu za skvělou práci, kterou odvedli v souvislosti s oslavami Mezinárodního dne žen. Byl to den, kdy naše otázky se dostaly do popředí, do středu zájmu a my nyní očekáváme, že dostaneme podporu v budoucnu pro veškeré naše cíle. Ještě jednou srdečně děkuji za vaši práci a za vaši angažovanost ohledně oslav Mezinárodního dne žen. Nyní se podíváme na pořad jednání. Máme zde jednu malou změnu, měli byste si poznamenat. Je to bod 8, toho se to týká. Týká se to výměny názorů s paní Langbakovou, ředitelkou Evropského institutu pro rovnost žen a mužů. Tento bod se vymění s bodem 9, což je výměna názorů s paní Balzániovou, která je spravodajkou pro rozpočet na rok 2012. Tyto dva body se tedy přehodí, protože paní Langbaková mm, přijede v jinou dobu než plánováně a proto jsme tedy tyto dva body prohodili. Pokud proti tomu nic nenamítá, pokud tedy souhlasíte s pořadem jednání, tak ho nyní prohlašuji za schválený. A nyní bod dvě, sdělení předsedkyně. Tady máme důležitou informaci, kterou byste si měli zapsat. 24. března od 9 do 10 hodin 30 minut se bude konat mimořádná schůze našeho výboru. A to společně s výborem pro zahraniční záležitosti a s výborem pro rozvoj. Na této schůzi budeme moci hovořit s paní Michelle Pačeli. A prosím vás tedy, abyste 24. března se dostavili na naší schůzi od 9 do půl jedenácté, tak abychom mohli si vyměnit nározy s paní Bachelie. Nyní máme bod 3, to je schválení zápisu ze schůze konané 13. prosince 2010, 2000 ledna 2011 a 2000 až 26. až 27. ledna 2011. Zápis máte ve svých podkladech pro dnešní schůzi. Nikdo proti tomu nic nenamítl a tímto je zápis rovněž schválen. A nyní jsme se již dostali k bodu 4. A proto bych zde chtěla srdečně přivítat paní Jutu Haugovou. Je to předsedkyně zvláštního výboru pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013. Jsme velice rádi, že paní Haugová mohla přijít dnes mezi nás do výboru a že je ochotná nás informovat o celé záležitosti a že budeme mít možnost jí rovněž klást otázky. Chtěla bych pouze připomenout, že koordinátoři rozhodli, že příspěvky pro tuto zprávu budou probíhat tak, že je třeba přímo předložit tyto příspěvky výboru ŠUR. Sure. Lhůtu pro dodání vašich podnětů vám sdělím po naší rozpravě s paní Haugovou. A nyní předávám slovo paní Haugové. Děkuji. Děkuji paní předsedkyni a rovněž děkuji za pozvání. Myslím si, že by bylo dobré, kdybych já, respektive pan zpravodaj, podle toho, kdo bude mít čas, kdybychom mohli potom na jednotlivých odborných výborech eh, informovat o naší zpráci. Dobře víte, minulý rok po letní pauze jsme zahájili práci našeho výboru. Práci jsme si rozdělili do tří částí. První fáze byla bylo to, že jsme se zabývali s takovými nadřazenými, někdy i technickými záležitostmi, například tím, jak dlouho má vůbec trvat další finanční výhled, jakou strukturu by měl mít. Takovéto záležitosti pak přiš- jsme měli druhou fázi, ta začala po Vánocích, respektive s Novým rokem. A v této druhé fázi jsme se zabývali zaměstnaností, eh, v propojenosti s odvětvovými politikami, tedy zemědělskou politikou, politikou soudržnosti, vnější záležitosti, zahraniční politika, vnitřní záležitosti, tedy vše, co eh, se potom odráží i v našem rozpočtu. Minulý týden ve čtvrtek, bylo to ve Štrasburku, jsme měli poslední schůzi která se týkala těchto témat. Tam se hovořilo tedy o vnitřních záležitostech, o migraci a také o tom, jakým způsobem budeme strukturovat naše aktivity v rámci boje proti klimatickým změnám, protože toto bude v příštím finančním výhledu jednou z našich velkých výzev. Potýkáme se s problémem, že stojíme před obrovskými výzvami. Ovšem, současně eh, se velice shodneme na tom, jaké politiky chceme nyní, ale zejména v rámci příštího finančního výhledu podpořit, dát do popředí. Naše strategie Evropa 2020 byla předložena komisí a rada to schválila a my jako Evropský parlament jsme již minulý rok k této strategii přijali velice pozitivní usnesení. Jde tedy o to, jakým způsobem my v rámci příštího finančního výhledu realizovat to, co požadujeme v rámci strategie EU 2020. Jak to můžeme naplnit životem? O to přesně jde celou dobu. Jaké politiky mají největší evropskou přidanou hodnotu, jakým způsobem můžeme peněžní prostředky, které máme k dispozici, použít efektivně, jaké možnosti máme v tom smyslu, ve smyslu propojení evropského rozpočtu s národními rozpočty. Jakým způsobem tedy k celé té věci přistoupíme, jak to budeme strukturovat, jak to budeme realizovat. A ve vašich podkladech pro dnešní schůzi máte návrh zpravodaje, tam je to ještě vytištěno, eh, momentálně je k dispozici v angličtině. Eh, minulý týden ve čtvrtek to bylo předloženo tlumočníkům, eh, promiňte, překladatelům na přeložení, takže nejpozději pozítří to bude k dispozici ve všech jazycích. To, co zpravodaj předložil jako návrh pro naší zprávu, odráží z velké části to, co, o čem jsme tedy debatovali ve výboru ŠUR. A když tedy říkám výbor ŠUR, tak tím nemyslím pouze 14 členů výboru, kteří tam byli zvoleni do tohoto výboru, ale vždy jsme si tam také přizvali eh, odpovídající členy odpovědajících výborů podle toho, jaké tématice jsme se konkrétně věnovali. A přímo tedy v rámci schůze e, výboru Šure jsme s těmito jednotlivými členy jednotlivých odporných výborů si vyměňovali názory. A to je přesně důležité, protože pokud chceme s radou dojednat opravdu korektní a správný finanční výhled, tak potřebujeme v Evropském parlamentu velkou většinu, abychom mohli přinutit radu, aby o tomto tématu s námi vůbec hovořila. Na příští schůzi výboru ŠUR o tom ještě budeme konkrétně hovořit, jakým způsobem budeme chtít postupovat a rovněž eh, budeme diskutovat o návrhu zprávy ale je rovněž důležité, abychom eh, eh, se podívali společně na to, jakým způsobem chceme dosáhnout toho, aby rada, nebo alespoň její velká část, se nechala přesvědčit našimi argumenty, jak si představujeme řádné financování jednotlivých politických eh, sektorů. Dobře víme, že to nebude jednoduché, Nejpoz... Uvědovali jsme si to rozhodně v rámci vyjednávání, které se týkaly rozpočtu, tedy v rámci posledních rozpočtových vyjednávání. Tam byly některé členské státy, které vůbec s Evropským parlamentem debatovat nechtěly. My jsme tehdy řekli, máme Lisabonskou smlouvu. Vy jste ji pravděpodobně nečetli, ale já si myslím, že ono je to spíše naopak. Oni si přesně přečli, co je v Lisabonské smlouvě a vidí, že nyní jsou nuceni předat jistou část svých kompetencí Evropskému parlamentu a oni se tomu brání, snaží se to zablokovat celý proces a snaží se jaksi vyautovat Evropský parlament. Dobře víte, že to nakonec dopadlo pro nás ještě relativně dobře, protože další nebo nadcházející předsednictví rady byly ochotny s námi společně vypracovat postup, podle kterého budeme společně vyjednávat o novém dalším finančním výhledu. Tedy podařilo se nám, že nezůstaneme stranou v celých vyjednáváních, nevyautovali nás, ale musíme si jasně uvědomit to, že Rada rozhoduje jednomyslně, ale teprve potom, poté, co Evropský parlament udělí souhlas. A to je něco, na co musíme vždy dbát, co si musíme dobře pamatovat. To je důležitá záležitost. Není možné, aby se rada opět sešla jako v posledních desetiletích, potom si provedli jaksi svou noc dlouhých nožů, kde si přesně tedy mezi sebou rozhodnou, kdo jak ustoupí a tak dále, co kdo za co dostane. Najednou v noci, ve, ve tři hodiny v noci potom mají na stole řešení a my jako Evropský parlament uh, máme potom to pouze odsouhlasit. Samozřejmě je to pro nás velké překvapení. Dozvídáme se to na poslední konec a tímto způsobem nás postupovat. Jak jsem ji řekla, a maďarské, dánské, polské a kyperské předsednictví je ochotné s námi hovořit již předem. Maďarské předsednictví již um, začalo takto postupovat a snaží se v radě dosáhnout jakési ochoty v tom smyslu, aby tedy rada byla schopna vypracovat jistý postup pro to, jakým způsobem bude rada s parlamentem vyjednávat v rámci vyjednávání pro příští finanční perspektivu. Co se vlastně finanční perspektivy týká, tak zde předpokládám, že v podstatě budeme muset vyjít eh, s finančními prostředky, které jsme měli k dispozici v současném finanční perspektivě. A to ne proto, protože si myslíme, že to stačilo, že to bylo perfektní řešení, protože dobře víte, že tomu tak není, ale rovněž si jasně uvědomuje, že uvědomujeme, že ve většině národních rozpočtů se šetří. Dobře, víme, proběhly dvě krize. Nejdříve to byla krize finančního trhu, potom to byla ekonomická krize, hospodářská krize. Nyní máme dluhovou krizi. Krize zadlužení členských států. Členské státy jsou enormně zadluženy a všechny členské státy budou v budoucnosti přijímat takzvané úsporné rozpočty. Vycházíme tedy z toho, že od roku 2013 se ekonomika opět nastartuje a rozpočty se pravděpodobně v důsledku toho i jaksi ozdraví, ale i přesto si myslím, že členské státy nebudou ochotny dát nám k dispozici vyšší míru finančních prostředků než tu, jakou jsme měli k dispozici do posud. Takže zde máme rozhodně, eh, tedy navíc zde máme strop, který máme ve smlouvách, který je již dlouho naším stropem, je to tedy 1,23 hrubého národního důchodu celé Evropské unie. To tedy nemůžeme překročit a ani nepřekročíme. A já vychozím z toho, že finanční výhled, na kterém se pravděpodobně dohodneme, bude poněkud pod tím. Takže zde bude jistě jakási mezera, jaký prostor směrem nahoru. My chceme, a to si můžete také přečíst ve zprávě, to, abychom se s radou rozhodně dohodli na flexibilitě, abychom neměli nějaký pevný korzet, abychom byli schopni v případě, že v určitých oblastech se finanční prostředky nealokují a je jedno z jakého důvodu, aby pak takovéto nevyužité finanční prostředky byly, mo, mohly být eh, pomocí jednoduchého postupu, který budeme provádět společně s radou, aby mohly být převedeny tam, kde finanční prostředky chybí. To je tedy naše představa o flexibilitě. A o jaký rámec by se mělo jednat a jak to bude potom rozděleno na jednotlivé okruhy, tak o tom eh, budeme ještě hovořit také na výboru ŠUR. Tam, jak dobře víte, výbor ŠUR bude mít ještě celou řadu schůzí a koncem dubna nebo na začátku května přijmeme ve výboru naši zprávu a v červnu bude tato zpráva předložena plénu. Pro všechny, kteří by rádi předložili pozměňovací návrhy, chci říci, že 31. března je je pro nás ve výboru lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Takže do 31.3. je třeba předložit veškeré případné pozměňovací návrhy. Já bych eh, to ponechala u této informace. Další schůze se koná ve čtvrtek, celý den, dopoledne i odpoledne. A já srdečně zvu všechny, které se zajímaví o naší práci, vždycky jsem zvala všechny zájemce. Je to u nás stejně jako na jakém na každém jiném výboru už jsme sice zvláštní výbor, ale nejsme nějaký výbor se zvláštními právy. Tedy vše u nás probíhá stejným způsobem jako v jakémkoliv jiném řádném výboru. Vypracováváme návrh zprávy, potom kolegyně kolegové předkládají pozměňovací návrhy, o kterých potom debatujeme. Samozřejmě také rovněž vypracováváme kompromisy a potom se celá věc tedy dohlasuje k hlasování a až to odhlasujeme, tak jde naše zpráva na plenární zasedání, tedy úplně stejně jako u jakéhokoliv jiného výboru. Já bych nyní se vás zeptala, zda má někdo nějaké dotazy? Wie har ist, ano, máme tady dokonce jednoho muže v našich řadách, eh, nejenom ženy, ale v každém případě vám děkujeme, paní Hauková. To, bylo, to byla velice ucelená prezentace celé věci. Jak jsme slyšeli od paní Haugové, jsou to zásadní otázky pro budoucnost. Samozřejmě je důležité, aby i náš výbor eh, se zasadilo to, aby bylo zohledněno genderové hledisko u všech těchto výzev. Koordinátoři, koordinátorky se rozhodli, že navrhneme pozměňovací návrhy. A než vám řeknu, jak bude vypadat časový rámec, ráda bych eh, otevřela diskusy pro kolegy, pokud si chtějí zít slovo, klást dotazy, říct si svůj názor a podobně. Paní Cornelisen jako první, prosím, máte slovo. <clears throat> Děkuji mnohokrát. Děkuji paní Hauková za to, že jste mezi nás přišla sem do výboru. To byl velice zajímavý úvod, velice zajímavá prezentace. Nicméně mám několik um, připomínek či otázek. Jedna se týká toho, já s vámi rozhodně eh, souhlasím, když kladete důraz na strategii EU 2020 a, a na to e, sladit navzájem vnitrostátní rozpočty a, na, a evropský rozpočet, tak abychom skutečně dosahovali optimálních výsledků. A také se domnívám, že je dobré, že v návrhu zprávy uznáváte otázku a e, výzvu související se stární, stárnutím populace jakožto jednu z hlavních výzev pro nadcházející léta a pro ten příslušný rámec. Ale genderové hledisko tam zatím vůbec není zmiňováno. A myslím, že pokud vyzdvihujete strategii EU 2020, e, měla byste se zároveň uvědomit, že jediný velký potenciál pro zaměstnávání v souvislosti se stárnutím eh, populace představují právě ženy. Takže určitě tento prvek tam s entuziasmem vneseme do návrhu zprávy. Pak eh, nevím, zda váš výbor nějakým způsobem eh, zvyšuje povědomí svých členů ohledně genderového rozpočtování. V posledních letech, v posledním dokonce desetiletí, byla vypracována celá řada studií, Eh, ohledně evropského rozpočtu a jak je zohledněno hledisko eh, rovných šancí pro muže a ženy. A mne by zajímalo, zda z těchto informací vycházíte také ve své činnosti a pokud ne, možná by bylo vhodné členy vašeho zvláštního výboru informovat o těchto věcech. Dále mám otázku, jak budete postupovat poté, co Evropská komise prezentovala své plány. Pokud vím, vaše zpráva bude představovat určitý podklad pro komisi, poté komise představí své plány. Mě by zajímalo, zda budete v kontaktu a ve spojení i poté. Tolik tedy ode mne, děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Cornelisen. Nyní paní Ronten. Děkuji mnohokrát. Paní Tomsenová hovoří. Děkuji vám, paní Hauková, eh, za vaše detailní vysvětlení situace a vašeho návrhu, návrhu zprávy týkajícího se financí. Já se domnívám, že to, že tady vůbec není zohledněno genderové hledisko, představuje zásadní problém a jsem si jistá, že my z výboru pro práva žen v této věci určitě se pokusíme něco udělat. Připravíme divné, že to tam vůbec není zmiňováno, zejména v souvislosti se stárnutím populace. Víme, že v roce 2025 10 evropských občanů bude ve věku nad 85 let a 90 z nich budou ženy. A v souvislosti s 8. březnem a také s jednou zprávou zde ve výboru. Jsme eh, schromáždili jasná fakta, která hovoří o rozdílech v odměňování mezi muži a ženami v důchodovém věku. Tam eh, to není těch průměrných 17,5%, jako u občanů v aktivním věku, ale spíše 50%. A myslím si, že i toto bychom měli vzít v potaz. A ještě na závěr, eh, rozhodli jsme o velice důležité směrnici v tomto výboru. Eh, v našem výboru jsme o tom hlasovali v prosinci, týkalo se to obchodování s lidmi. Obchodování s lidmi je obrovský problém. A nyní máme směrnici, se kterou jsme velice spokojeni. Je to problém, jehož rozsah vzrůstá. Je důležité, abychom podpořili členské státy ve snahách eh, řešit eh, tuto problematiku. Zdá se totiž, že členské státy nemají dostatečné prostředky, finanční prostředky, eh, zejména zejména pokud se do nich vracejí ženy, které byly předmětem obchodování. Já jsem navštívila Bulharsko a tam jsem slyšela, že stát vlastně nedokáže některá k těmto ženám pomáhat. Já si myslím, že bylo důležité zavést této věci eh, evropskou rozpočtovou položku, rozpočtový řádek. A ještě na závěr jedna věc, která mm, se netýká až tolik genderové problematiky, ale u tohoto návrhu jsem si všimla, že chcete ponechat eh, strop na stejné úrovni jako nyní a zároveň říkáte, že chcete zvýšit objem rozpočtu na výzkum. Odkud se tedy ty prostředky vezmou? Odkud se převedou? Doufám, že ne ze strukturálních fondů, protože strukturální fondy a oblast zaměstnanosti, boj proti nezaměstnanosti v odlehlých regionech například, to je problematika pro ženy velmi důležitá. Děkuji. Tak Děkuji. paní Pavanová. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám také několik eh, otázek. Za prvé si myslíme, že by se mělo provést hodnocení eh, na základě genderu pro příští finanční období. A zvláště je třeba přihlédnout k těm, kdo jsou nejzraditelnější eh, z důvodu demografické krize a také v souvislosti s tím, o čem už jsme hovořili v naší zprávě, že tady jsou eh, sam, samotné matky, matky, které jsou chudé, které patří k menšinám. Myslím si, že to všechno by se mělo mělo tedy lépe zohlednit. Ale ptám se na následující věc. Máme už dobrou praxi mm, rozpočtového hodnocení na národní úrovni, například ve Španělsku. A máte nějakou představu, že i genderový základ by se sem zařadil na národní úrovni a jakou úlohu by to hrálo na úrovni Evropské unie a dá se to nějak dát dopromady. A máte nějaké návrhy nebo představy, že jak by genderové rozpočtování na, národna, na národní úrovni se mohlo propojit s takovým rozpočtováním na úrovni Evropské unie. Děkuji paní Parvanová. Paní Moran. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji paní Hauk za to, že jste mezi nás přišla odprezentovat výsledky své práce zde ve výboru pro práva žen. Já jakožto stála zpravodajka, tady jsem, jakožto stála zpravodajka pro Evropský sociální fond bych vás ráda upozornila na jeden konkrétní bod, o kterém vy, velice, vy jste velice dobře vystihla ty hlavní výzvy a potřebu budovat společnost založenou na znalostech a na vzdělávání, na odborné přípravě. A já bych se připojila ke kolegyním a e, upozornila na naléhavou potřebu konkrétně zmínit e, postavení a problematiku žen v souvislosti s celoživotním vzděláváním a otázku vzdělávání, které můžeme poskytnout ženám tak, aby se mohly vrátit na trh práce nebo si mohly udržet práci. Protože v tomto výboru víme, že ženy představují eh, ještě více zranitelnou populaci v tomto smyslu, protože kromě pracovního života a kromě eh, mateřských povinností se ještě dále vzdělávat, eh, znamená, že situace žen je v tomto hledu o to, o to náročnější. A já bych byla ráda, kdybychom měli specifické statistiky a také specifické politiky pro ženy na jejich podporu eh, v, této, v tomto složitém úkolu. Samozřejmě bylo by to v rámci strategie u 2020. Myslím si, že to není věc, kterou je eh, možné eh, ošetřit nějak kolektivně, je potřeba na to mít specifické nástroje. Děkuji předem. Tak Děkuji. Paní Kosta. Děkuji, paní Kosta. Ehm, grazie di questa interessante introduzione. E velice děkuji, to byl velice zajímavý úvodní projev. A Určitě náš výbor si velice přeje se zapojit do vaší činnosti a k tomu nás stimuluje i to, co jste řekla, protože jste velmi správně podotkla, pokud jsem tomu ovšem dobře rozuměla, že ve vaší zprávě konkrétně zdůrazňujete dvě věci. Na jednu straně ty hlavní problémy, výzvy, jako je demografie a energetika, také zcela jasně říkáte, že e, jestliže tady nebude přidaná hodnota Evropy, nebude jaksi více Evropy, pak to bude pro nás těžší, abychom se vymanili z ekonomické, finanční a sociální krize, kterou momentálně prožíváme, bude těžké řešit zadloženost zemí. Toto je horizontální problém a v našich řešeních musíme hledat nové formy inovativního využívání evropských zdrojů. A jak říkáte ve zprávě, nemůžeme dost dobře dávat do souladu strategie 2020, která má velké cíle v oblasti zaměstnanosti a inovací, pokud nebudeme mít nějaké nové eh, formy, například eurobondy, jak řešit evropský rozpočet, protože příspěvek z HDP různých členských států bude stále více nedostatečný. A ekonomické mezinárodní studie poukazují na to, že je tedy určitý faktor, který by mohl uvolnit potenciál růstu a to jsou ženy. A ty jsou v paradoxní situaci, minimálně v Itálii. Zároveň jsou to silné os- osoby, ale zároveň jsou ve slabém poslavení. Takže možná v té vaší zprávě, by jsem měla říct zřetelněji, že když, když hovoříme o nezaměstnanosti, mluvíme o mladých lidech a o ženách, které jsou na okraji společnosti. Aby se to změnilo, musíme změnit určité podmínky. Neměli bychom pouze zmiňovat cíle a nastavovat proto číselné čísla, ale také, aby byly podmínky, které by umožnily těch síl, čísel dosáhnout, aby byly ekonomické podmínky, inovace, kvalifikace jsou jistě důležité, ale potřebujeme také inovativní přístup k společnosti to, kterou bychom měli vidět nikoliv jako nákladovou položku, ale jako investici. A pak je tady také zmínka o trestné činnosti. Co některé, stává se, že prostě se některé zdroje vlastně eh, odečítají ve smyslu, že některé podniky um, trpí tím, že vlastně dochází k financování zločinům, bychom se k tomu měli také vyjadřovat. Jedná se o právní oblast, oblast bezpečnosti a podobně. Protože když se bavíme o Ehm, boji proti zločinnosti, pak to tedy opravdu eh, spotřebovává takzvaně čisté zdroje a to podrývá potom ekonomiku společnosti nejenom na jeho Evropě, ale všude. A nakonec, eh, když se hovoří o mladých lidech, pak do roku 2020 podle našich ambiciozních cílů by měli mít právo na vzdělání, jaké si přejí a to není e, zaručené při těch e, čistě marginálních fondech, které jsou, tak bych byla ráda, co o tom říkáte, co by proto mělo být v rozpočtu, protože myslím, že z toho už se, tady se dostáváme na strategickou křižovatku v Evropě. Děkuji. Paní Luling má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych se nejprve ráda omluvila paní Haugové ale můj vlak, který měl, ta cesta měla trvat dvě a půl hodiny z Lucemburku, ale vlak měl hodinu spoždění, eh, proto jsem tady nemohla být již od začátku a vyslechnout si vaše vystoupení v jeho plnosti. Ale já bych ráda nadnesla obecnější téma. Pan komisař Levandovský komisař odpovědný za rozpočet, zaslal Evropskému parlamentu dopis ve kterém žádá, aby míra navýšení rozpočtu Evropského parlamentu nepřekročila eh, míru navýšení rozpočtu komise. A já toto považuji za nepřijatelné. Hovořila jsem mimo jiné s, vý, eh, s předsedou rozpočtového výboru a zdá se, že se to nepodaří. Zdá se, že je především politicky nekorektní, abychom měli eh, a že je tedy politicky nepřípustné, aby rozpočet Evropského parlamentu rostl rychleji než rozpočet komise. Já osobně se domnívám, že je politicky nekorektní a nevhodné takto usuzovat, protože parlament čelí úplně jiným problémům než komise. E, konkrétně musí řešit rozšíření o Chorvatsko. V roce 2012 minimálně budeme muset e, přizvat pozorovatele a zajistit eh, služby pro jeden jazyk navíc. A já se domnívám, že pokud rozpočtový výbor nebude souhlasit eh, s tím, že eh, bychom měli ignorovat dopis pana komisaře Levandovského, tak pak je úplně zbytečné tady žádat nějaké dodatečné prostředky na problémy kterými se zabýváme v tomto výboru. Já bych proto se ráda dotázala paní Haugové, zda eh, skutečně se bude postupovat takto, že tedy rozpočtový výbor, výbor je přesvědčen, že je politicky nekorektní eh, nastavit si u parlamentního rozpočtu eh, vyšší nárůst než u rozpočtu komise bez zohlednění specifických potřeb parlamentu. Já jakožto kvestorka jsem eh, se také sešla se zástupci generálního ředitelství pro překlady v Lucembursku a musím vám říci, že eh, dokonce mají být eh, propuštěni úředníci, či prostě přemysťováni jinam z jednotlivých jazykových sekcí pracovníci. A to znamená, že budeme o to dále muset čekat na texty, o kterých musíme hlasovat. A mluvili jsme o tom i v tomto výboru, že zavedli jsme si to pravidlo, že se prostě nehlasuje, pokud ten daný text nemáme k dispozici ve všech jazycích. A já si myslím, že e, skutečně e, nemožné e, nastavit takto tu situaci. Parlament musí být schopen řádně fungovat a určitě nebude možné zajistit jeho řádné fungování, pokud nám budou vzaty prostředky například na zajištění potřebných překladů v příslušném čase pro všechny výbory. A zajímalo by mne, zda jste v rozpočtovém výboru toto vše zohlednili, e, protože komise prostě nemá stejné, e, stejná omezení jako parlament. E, v našich, naše řady se rozrostou o nějakých 18 nebo 16 kolegů z dalších zemí a to a nad to ještě budeme muset mít eh, chorvatské poslance či pozorovatele. To bude třicítka dalších poslanců. A prostě potom není možné si zachovat eh, stejnou eh, míru navýšení rozpočtu, pokud musíme uspokojit všechny tyto potřeby. Poslanci si stěžují, že mají málo pracovního místa. Naštěstí teď máme o trochu peněz navíc na, na náš sekretariát, ale musíme mít také kancelářské prostory, do kterých bychom umístili své asistenty, své spolupracovníky. A většina eh, poslanců, no, eh, kvestoři, místo předsedové, předsedové výboru mají o něco větší kanceláře, ale běžní poslanci nikoli. A také ve Štrasburku prostě nemáme kam eh, vhodně eh, umístit své spolupracovníky. Existují přece jenom určité zákony, určité normy v oblasti eh, BOZP, v oblasti pracovních podmínek, které musíme uplatňovat na naše zaměstnance. Takže já jsem chtěla zmínit tato obecnější témata, protože se domnívám, že je velice důležité informovat členy rozpočtového výboru tak, aby přijímali rozhodnutí, která prostě jsou adekvátní krize nebo nekrize. Máme nové nároky v oblasti fungování parlamentu a mne by zajímalo, jaký tady je stav Eh, jaký je mm, postoj, jaký je náhled eh, většiny členů rozpočtového výboru. Zda se většina z nich domnívá, že bychom neměli eh, překročit tu míru, o kterou uplatní na svůj rozpočet komise. Děkuji. Děkuji. Paní Loling. Vyslechli jsme si celou řadu zajímavých otázek. A je to samozřejmě daleko sáhlá věc, pro budoucnost. Takže můžeme pouze zdůraznit, jak důležité je, abychom se všemi těmi věcmi, o kterých kolegyně hovořily, zabývali a to hlavně, jak dostat do toho i genderové hledisko. To je určitě velice důležité, máme-li zajistit lepší budoucnost. Ještě se hlásí několik dalších členek paní Sinclair. Thank you. Děkuji. Paní předsedkyně, já bych chtěla jenom zareagovat na paní Lorika, nevím, jestli ví, odkud ty peníze přijdou. Máme eh, eh, návrh na, na, na léčebné výlohy, které stoupnou na 36 a na pohostinnost na 80%, odkud ty peníze všechny přijdou. Vždyť eh, mají tady na celé, v celé Evropě se přijímají úsporná opatření a Evropská instituce, parlament vlastně nedělá takovéto škrtly. Měli bychom ale hovořit o tom, jak škrtat a nikoliv navyšovat výdaje. Děkuji. Velice děkuji a teď má slovo paní Hauk, aby mohla zareagovat na otázky. Prosím, paní Hauk. Já vielen Dank. Ähm. Děkuji. Já bych začala tou poslední otázkou protože na to odpověď musím jako místo předsedkyně výboru pro rozpočet. Nebudu odpovídat jakožto člen výboru šut. Pokud eh, jde tedy o rozpočet Evropského parlamentu pro další rok, tak tam je to opravdu tak, jak řekla paní Luling, že Januš Levandovský, jak parlament, tak veškeré ostatní instituce Evropské unie tedy jak parlamentu, tak veškerým ostatním institucím napsal dopis a poprosil je o to, aby to navýšení nebylo více než 1%. Astrid, ale toto je již minulost, protože my na výboru rozpočet a to je jedna věc. A navíc minulý týden na plénu, tam v obou těchto, tedy na rozpočtu a na plénu, jsme odhlasovali a schválili ty pokyny. A tam se tedy parlament vyslovil proto, že navíš, že navýšení rozpočtu má odpovídat míře inflace. Bude to tedy asi 2,3 Tedy toto 1%, které chtěl pan Levandovský, to je něco, k eh, čemu jsme se jasně postavili a řekli jsme tedy, že my proto nejsme. Chci ovšem říci, že rozpočet spravedlivé že zpravodajem pro takzvané malé rozpočty i rovněž pro rozpočet Evropského parlamentu je Jose Manuel Fernández, což je tedy kolega ze stejné politické skupiny, jakožto Astrid Luling. Takže si myslím, že pokud má ještě nějaké další dotazy, tak eh, by bylo třeba, aby si to objasnila s ním. A rovněž chci říci, že jakožto parlament jsme tedy jasně se již usnesli na tom, že to navýšení má být větší než to 1%, na čem jsme se ještě neusnesli kde žádné rozhodnutí nepadlo, je to, že ta částka, kterou, na kterou jsme pomýšleli původně, těch 5,6%, to je tady ještě otevřené. Nám se to zdálo příliš vysoké, proto jsme si řekli, že by to mělo zůstat u té míry inflace. To bylo tedy jaksi na okraj a byla to poznámka z mé strany eh, z funkce místo předsedkyně výboru pro rozpočet. Samozřejmě, když si vyslechneme paní Sinclair, která řekla přesně opak toho, co říká paní Luling, tak dobře víme všichni, že i my zde v parlamentu máme velice různé názory a různé přístupy k různým problémům. Tak to prostě je, proto občas je třeba sporů, abychom si to vyjasnili a samozřejmě potom musíme nalézt nějaké většinové rozhodnutí. Co se týče výboru ŠUR, a nyní se tady dostávám k původnímu podmětu toho, proč jsem zde, zde chci říct si, chci odpovědět paní Cornelisen. Ne, náš výbor Šure má omezené trvání. Náš mandát spočívá v tom, že připravujeme rozhodnutí Evropského parlamentu o stanovisku k dalšímu, příštímu finančnímu výhledu. Až to tedy v červnu uzavřeme, až to odhlasujeme, tak budeme mít jasný postoj, stanovisko a výbor již nebude existovat. Nevím, zda to půjde cestou formálního rozhodnutí. Já mám dokonce pocit, že ani toto formální rozhodnutí nebude třeba. A rovněž neplánujeme, že bychom požádali o prodloužení naší práce, našeho mandátu, protože naše práce v té době již bude odvedena. Vyjednávání s radou o dalším finančním výhledu toto je již v kompetenci výboru pro rozpočet. Znamená to tedy, že tam budu rovněž zapojeno, ale nebudu tam jakožto předsedkyně výboru Šure. Protože práce tohoto výboru bude v té době již uzavřena. Já tedy doufám, aspoň, že k tomu tak dojde, že dospějeme k rozhodnutí. Genderová dimenze, samozřejmě, ta je důležitá. Ale pokud se budeme snažit ji někam vnést, zapojit, tak to musí být v podobě obecného požadavku. Musíme tedy říci, že mainstreaming by potřeboval trochu oživit. Pokud se podíváme na tu zprávu, kterou jsme tady předložili, a pokud ji, i kdybychom ji pozměnili na jistých místech pomocí pozměňovacích návrhů, tak z toho jasně vyplývá z této zprávy, že tam existuje i jakési všeobecné linie. Tím nemám na mysli ty programy, které potom budou přijaty. Chci to ještě jednou oblastnit. Post, celý postup je takto. V červnu se shodneme na našem stanovisku, na stanovisku parlamentu. Na konci června, začátku července Přijde potom komise s návrhem, s legislativním návrhem, budou tam tedy čísla, tabulky a tak dále a potom začnou vlastní vyjednávání. Pokud se nám podaří úspěšně dokončit naše vyjednávání s radou, tak potom půjde po to, prosadit si následující věc, totiž to, ty, abychom ty politiky, na kterých se s radou dohodneme, dokázali podložit legislativními předpisy. Tak tomu bylo vždy, jistě se na to vzpomínáte. Komise předloží legislativní předpis, který se bude týkat fondu soudržnosti, společné zemědělské politiky a tak dále a tak dále. Tehdy se jednalo o sedmý rámcový program pro výzkum a vývoj, nyní půjde o osmý rámcový program. Tedy veškeré ty víceleté programy te, budou předloženy teprve v této době přesně v tomto okamžiku si budeme muset dát pozor na to, aby nám z toho ženy nevypadly, aby tam opravdu ženy byly zohledněny. Já mám alespoň pocit, že v Evropském parlamentu eh, my jakožto ženy eh, se tedy snažíme o něco, s tím každý souhlasí. Já si nemyslím, že by byl někdo, kdo by byl proti. I sama Evropská komise pomocí své to taky je EU 2020 jasně ukázala, že je to něco, na co hledí, že je jasné, že pokud chceme navýšit životní úroveň v Evropské unii, tak je prostě nezbytně nutné, abychom zvýšili podíl zaměstnaných žen. A aby to bylo možné, potřebujeme odpovídající podmínky. Je tedy třeba, aby ve veškerých členských státech se zlepšily nabídky, které se týkají tedy hm, péče o dítě. Jsou to tedy nabídky mm, toho typu, když žena pracuje, že někdo se o dítě v té době stará. Dále je důležité vzdělávat mladé ženy, podporovat je v jejich vzdělávání. Rovněž je důležité, a to se týká starších žen, které již vychovaly děti a potom mají jisté deficity nebo vychovali děti tedy do určitého věku, kdy tedy znovu mohou vrátit do práce a právě v tomto okamžiku se musíme o tyto ženy postarat pomocí zvláštních vzdělávacích programů, tak aby ženy se mohly bez problému znovu zapojit do trhu práce. Pokud to neučiníme, tak budeme mít i nadále problémy. A ono to jde až do toho bodu, že budeme muset říci, že náš genderový institut potřebuje mít dostatek finančních prostředků, jinak prostě nemůže řádně pracovat. Tedy toto vše přijde na řadu až poté, co se shodneme na finančním výhledu, protože předtím eh, nebudeme mít žádné legislativní předpisy. Co můžeme učit nyní, předem? Můžeme již nyní předem upozornit komisi na to, že je třeba, aby věnovala zvláštní pozornost zaměstnanosti ženy a rovněž podmínkám, za jakých dochází k zaměstnávání žen. Nejde nám přeci o to, aby jsme aby ženy měly jakoukoliv práci, jde o to, aby ženy měly dobrou práci, aby měly dobré pracovní podmínky. A paní Morin Chatier má naprostou pravdu, fond, sociální fond je jeden z těch hlavních, z těch důležitých nástrojů a rovněž jsme to řekli v rámci našich debat na výboru. Je to jeden z těch nástrojů, které je možné využít k tomu, aby jsme zvýšili možnosti, jak zaměstnat nejenom ženy, ale také ženy. Na to je tedy třeba dbát, když budeme vypracovávat legislativu. A dále větší věc, možná řeknu něco kacířského, protože ne všichni jsou toho mínění, že by bylo třeba takto postupovat. Chci říci, že možná bychom se dostali dál pomocí kvót. Já si to představit dovedu. Pokud bychom, tedy mám tím na mysli, že bychom do naší legislativy opravdu mohli zahrnout kvóty. Dobře víte, že členské státy eh, provádí eh, Evropský sociální fond, nikdy to není stoprocentně z evropských zdrojů, je to vždycky vždy 50 na 50 chci tedy říci, že je důležité, abychom přímo v legislativě měli to, že na tomto místě členské státy nesmí zapomínat na mainstreaming. Často to totiž dělají a věřte mi, a dobře vím, o čem hovořím. Člověk samozřejmě zná nejlépe svou, svou vlastní zemi, ale například i u mě v regionu často dochází k tomu, že nezaměstnaní eh, pracovníci v dolech, nezaměstnaní horníci, mají přednostní zacházení, protože došlo k uzavření dolu a nezaměstnané ženy jsou v podstatě sami bez pomoci, stojí na ulici a není možné eh, takto postupovat. Ale zabránit tomu lze pouze pomocí kvót. Dobře víme, že jsme se shodli na strategii EU 2020 a tam ty kvóty již obsaženy jsou. A ty by bylo tedy třeba realizovat. a Brita zde bohužel již není. Ona říkala, ve zprávě je uvedeno, že je třeba, eh, že budeme muset výjít v podstatě se stejným množstvím peněz a týká se to společné zemědělské politiky, že tedy budeme mít k dispozici stejné peníze a budeme muset reformovat pomocí těmito peněz eh, společnou zemědělskou politiku. To tež se týká fondu soudržnosti a ptala se, jakým způsobem tedy budeme moci získat prostředky pro ty reformy. A abych vám pravdu řekla, já to také nevím. Budeme si to muset pečlivě propočítat, to je naše, jeden z našich příštích úkolů, a budeme si muset vypracovat pečlivé scénáře, kde potom jasně řekněme radě, pokud vy toto a toto nechcete, tak prostě nějaká konkrétní politika z evropské úrovně zmizí, odpadne a vy se o to budete muset postarat sami na úrovni národní. Pokud říkám, že je to přibližně stejné množství, stejný objem, tak to neznamená, že to bude přímo přesně ta stejná částka jako nyní. Bude to tedy přibližně to tež, což znamená, dnes máme tedy 1,23 hrubého národního důchodu. Znamená to tedy, že to zásadním způsobem nepřekročíme. Možná tam bude 1,04 budeme mít, nebo 1,06. Dobře, víme, že v rámci jednotlivých časových fází nějakého programu eh, se alokuje různé množství, tedy odlišné množství finančních prostředků na začátku to vypadá jinak než uprostřed, ale myslím si, že máme možnost eh, s tím hýbat ještě a pokusit se o celou řadu věcí. A dále chci říci, že Evropská banka pro obnovu a rozvoj a stejně Evropská investiční banka, obě dvě tyto banky, je možné přimět k tomu, aby Eh, s námi společně vytvářely politiky a aby na určitých místech veřejné peníze v členských zemích, ne tedy veřejné peníze Evropské unie, ale veřejné peníze členských států, aby docházely na určitých, určitých oblastech takovéto veřejné peníze členských států nahradit, což by vedlo k tomu, že bychom mohli, že bychom mohli realizovat větší množství projektů. To ovšem bude možné pouze v případě, kdy se nám podaří sladit evropskou úroveň s národní úrovní. Proto opravdu apeluji na všechny, eh, hovořte se svými kolegy z národních parlamentů, protože ty potřebujeme, aby nás podpořili a aby i oni vyvíjeli nátlak stejným směrem. Já nevím, zda jsem již zodpověděla všechno, ale mám pocit, eh, že téměř ano. Rozhodně to zásadní, jak i říkám, genderová perspektiva je třeba, abychom to měli vepředu v té obecné části. Pravděpodobně by bylo dobré tomu věnovat vlastní kapitolu a rozhodně tam jasně formulovat, že není možné na to zapomínat. Může se to propojit i tedy s tím tématem gender budgeting, tedy genderového rozpočtování. Děkuji mnohokrát, paní Haugová. Výbor předloží určité pozvací návrhy a Pokusíme se zajistit to zohlednění také genderového aspektu ve, vašem ve vaší zprávě z výboru SURE a potom budeme podobně postupovat i v rozpočtovém výboru. Eh, jak vypadá časový rámec pro náš výbor? Lhuta pro pozměňovací návrhy je 28. března ve 12.00. Hlasovat eh, se bude ve výboru 20. dubna a již víme, že hlasování ve výboru ŠUR proběhne koncem května a do plena to půjde v červnu. Takže ještě jednou mnohokrát děkujeme za všechny informace, které jste nám poskytla. Ano, paní Hauk, ještě? Chtěla bych se ještě zeptat na jednu věc. Naše lhuta pro dodání před pozměňovacích návrhů je 31.3. A chci se tady zeptat, pokud je kolegyně z výboru z tohoto výrobu by si přáli předložit pozměňovací návrhy, tak je třeba, aby je dodali opravdu do 31.3., třetí, jinak je nebudeme moci zpracovat. I když totiž bychom měli eh, pozměňovací návrhy, které by předkládal přímo výbor, tak ty nejdou přímo do pléna. My to musíme nejdříve zpracovat. Ano, ráda bych to vyjasnila, to je možná nedorozumění. My předložíme pozměňovací návrhy, eh, budeme o nich hlasovat v našem výboru a potom poskytneme stanovisko výboru SURE. Čili nebudou to pozměňovací výbory, které by šly přímo do výboru SURE, bude to eh, mít podobu stanoviska za náš výbor. A z časových důvodů jsme nebyli eh, schopni vypracovat stanovisko, budeme hlasovat přímo o pozměňovacích návrzích. Doufám, že to není jasné. Ještě jednou vám mnohokrát děkuji za veškeré informace, které jste nám poskytla a přejeme vám hodně štěstí do vaší činnosti ve zvláštním výboru SURE. A nyní se podívejme, dámy a pánové, na bod 6, ne, promiňte, bod 5. Demografické změny a jejich eh, dopady na budoucnost, na budoucí politiku soudržnosti Evropské unie. Demografické změny jsme již projednávali, i jejich význam. Máme proto ustavenou zpravodajku, respektive navrhovatelku stanoviska, její paní Záborská. Stanovisko budeme předávat výboru REGI, tedy pro regionální rozvoj, což je příslušný výbor. A já nyní dávám slovo paní Záborské, aby nás detailně obeznámila s obsahem svého stanoviska, se svými návrhy. Poté proběhne diskuse. Nejprve tedy dávám slovo paní Záborské. Děkuji mnohokrát, paní, předsední, paní předsedkyně, eh, milé kolegyně, vážený kolego. Je to nesmírně zajímavá zpráva a myslím si, že politika soudržnosti může velmi výrazně přispět k řešení demografické situace. Jak se již uvedla paní předsedkyně, náš výbor se poprvé zabýval demografickou situací v roce 2006, když Evropská komise vydala svoji zelenou knihu o demografii a solidaritě mezi generacemi. Od té doby jsme vypracovali několik stanovisek a zpráv na dané téma. Politika soudržnosti se může týkat obou pólů problému demografické situace. To znamená, jak se může dotýkat nízké porodnosti, tak také stárnutí populace v Evropské unii. A domnívám se, že politika soudržnosti může velmi pozitivně ovlivnit, že může přispět ke zvýšení míry porodnosti a také ke zlepšení péče o stárnoucí generaci. Ale také může přispět ke zvýšení zaměstnanosti lidí v předdůchodovém a důchodovém věku. Ve svém stanovisku jsem se omezila na otázky, které souvisejí s demografickým deficitem a na návrhy které by mohly přispět ke zlepšení situace a především na návrhy příslušným krajským orgánům. Na jedné straně je, jsou kompetence krajů učeny odlišně mezi členskými státy EU a vždy tedy záleží na pravomocech, které kterými jsou kraje vybavené v jednotlivých členských státech. Na druhé straně je třeba respektovat také princip subsidiarity a využívat regionální politiky podpořené politikou soudržnosti EU. Je to politika, která je nesmírně zajímavá, protože regiony, kraje mají nejblíže eh, k občanovi EU, k obyvatelům jednotlivých států. Ve svém stanovisku jsem se snažila upozornit na některé problémy, které v rámci politiky soudržnosti je třeba, eh, či je možné řešit a týkají se žen. Myslím si, že zejména v nových členských státech, ale předpokládám, že i v patnáctce, zaznamenáváme problém takzvaného úniku mozku eh, mezi mladou generací. A to jednak z oblasti venkova, ale konec konců dochází eh, k úniku i směrem do zahraničí. A myslím si, že kdyby politika soudržnosti přispěla k tomu, aby se zvýšila zaměstnanost ve venkovských oblastech, nemuselo by docházet k takovému odlivu mozku a k odstěhovávání se mladých žen, které mají kvalitní vysokoškolské odborné vzdělání. Dalším problémem, o kterém opakovaně hovoříme zde v našem výboru, je problematika sladění rodinného a pracovního života, eh, což je také zájmu zvyšování porodnosti a poskytování péče starší generaci. Myslím si, že ve stanovisku nesmíme zapomenout ani na ženy žijící v chudobě. Víme, že chudoba má zvláštní dopad na ženy, velmi se jich týká. A proto různé nové informační technologie či mikrofinancování by mohly pomoci v rámci politiky soudržnosti v jednotlivých krajích a regionech. Dále jsem zmiňovala již minulý týden, že OECD krátce před Mezinárodním den žen vydala studii, která hovoří o velkém množství, o 30 až 50 procentech takzvané neviditelné práce. Z nichž polovinu odvádějí ženy. A proto by bylo dobré, kdyby Eurostat do svých statistik zapracoval a zahrnul také faktor neviditelné práce, která není nějak finančně ohodnocena a vykonávají povětšinou ženy. Neměli bychom zapomínat ani na angažovanost žen v dobrovolnických činnostech. I zde předpokládám, že Eurostat by mohlo vypracovat ukazatele, eh, které by hodnotili zapojení žen či využití zapojení žen do dobrovolné práce. Pokud je o stárnoucí generaci, víme, že rok 2012 bude vyhlášen rokem aktivního stárnutí a proto v jednom bodě stanoviska upozorňuje na to, že je třeba přijmout konkrétní opatření zaměřená na činnost žen ve třetím věku, a to s cílem zhodnotit jejich zapojení v rámci sociální a územní soudržnosti. Víme, že v rámci regionů nalezáme některé kraje, které jsou chudší a proto bychom možná měli podtrhnout financování screeningu rakoviny žen a mužů právě v chudších oblastech tedy jak jsou využívány různé fondy regionálního rozvoje právě na tuto oblast. Ještě bych se ráda dotkla činnosti žen ve třetím věku. Víme, že zejména nyní v období krize počet volných pracovních míst není vysoký a proto v jednom bodě také Zdůraznuji téma zaměstnanosti žen ve třetím věku. Vím, že v rámci politiky soudržnosti je celá řada politik, které se dotýkají žen, které se dotýkají rodiny, se kterou je žena spojena. Já tuto zprávu považuji za velmi významnou. Je to vlastně nový pohled na to, jakým způsobem přistupovat k regionálnímu rozvoji a jak také zlepšit postavení žen ve společnosti. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, za možnost prezentovat zde svůj návrh stanoviska. Vím, že kolegyně budou mít určité připomínky a doplňující návrhy, které do svého návrhu velmi ráda zapracuji. Ještě jednou děkuji. Děkuji, paní Záborská. Nejprve bude mít slovo paní místopředsedkyně, paní Moran. Merci, madame la présidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych ráda přivítala práci Dany Záborské. Anny Záborské, pardon. A pokud je e, o cíle, e, které vyzdvihla, já si myslím, že její analýza je správná, přesná. Ráda bych, kdybychom se společně vrátili ještě k jednomu bodu a tím je bod 6 Pokud je o tento bod, tady se žádá, aby Eurostat vytvořil ukazatele, které umožní změřit a podporovat zapojení žen do dobrovolných činností. Byla bych ráda, kdybychom šli ještě dále, protože naším celkovým cílem je skutečně zajistit, aby práce žen byla ohodnocena, a myslím si, že kromě samotného ukazatele, který jehož vytvoření žádáme po Eurostatu, bychom mohli také společně s krajskými orgány žádat eh, zhodnocení eh, nabitých eh, jaksi, schopností a kompetencí, protože dobrovolná činnost musí souviset také s uznáním kompetencí žen, tak aby bylo možné tuto práci zaintegrovat jakožto práci kohokoliv jiného, kdo měl třeba příležitost eh, i k více akademickému vzdělání. Čili já si myslím, že pokud chceme naplnit ten svůj širší cíl, paní Záborská, eh, pak by mělo být možné skutečně tady vepsat eh, tuto validaci, toto zhodnocení nabitých kompetencí a schopností žen. Děkuji. Děkuji, paní Pále. Thank you so much. Velice děkuji. Je opravdu velice zajímavé, že se tady hovoří o těchto záležitostech z hlediska politiky soudržnosti na straně jedna a demografických změn na straně druhé se zaměřením na situaci žen. Mně se zdá, že je to skutečně výzva. a že opravdu je velice zajímavé přijít na to, co v těch věcech to opravdu jde. A proto si myslím, že záležitosti spojené s infrastrukturou eh, v rámci politiky soudržnosti jsou skutečně mimořádně důležité. Proto se domnívám, že je možná trošičku jednostranně eh, eh, prezentované v stanovisku, protože se přece nejedná pouze o sociální infrastrukturu. Opravdu velice oceňuji holistický přístup paní Záborské, ale možná, že by bylo třeba znovu otevřít eh, všechny otázky infrastruktury a politiky soudržnosti a situace žen v tomto procesu pro budoucnost politiky soudržnosti. Snad bychom to měli prezentovat šířeji, než je tomu zda. Je to opravdu velmi těžké vytvořit eh, přidanou hodnotu ale zároveň se domnívám, že to stojí za tu práci. Protože budoucí politika soudržnosti by mohla být skutečně klíčovou pro ženy v budoucnu. Děkuji. Děkuji. Paní Kosta, prosím. Děkuji. Paní Záborské za jejich vynikající hodnocení. Myslím si, že je mimořádně aktuální. Toto je téma, kde, by si, kde bychom se opravdu měli snažit přijít na to, které jsou ty nejzásadnější věci. A to je také důležité, protože to nám pomůže přeorientovat eh, politiku soudržnosti a to právě v době, kdy se uvažuje o nové struktuře strukturálních fondů v Evropě. Proto v zásadě souhlasím s tím, co zde bylo řečeno. Neviditelná práce. To o tom po, potom volal i Pekin, abychom o tom hovořili, abychom hovořili o produkci bohatství sociálního a ekonomického prostřednictvím dobrovolné práce, i když to nepřináší příjmy. A už od roku 1995 vlastně Pekin žádal všechny členské státy OSN, aby vypracovali definici, které by zohlednily práci, která je odváděna v rámci péče eh, dobrovolně. A myslím si, že co se mikrofinancování týče, bylo by dobré hovořit nejenom na mikrofinancování na finanční úrovni, ale mělo být o mikrofinancování v tom smyslu, aby se snížila chudoba žen a aby se zajistila autonomie. To je širší kritérium. Mikroúvěry, s tím už byly samozřejmě zajímavé zkušenosti. Pak je třeba ještě další věc více zdůraznit, totiž je třeba zaručit větší autonomii starších občanů. A v tom by jim pokud možná měli pomáhat regiony, měli by jim vydávat vouchery, dávat různé daňové úlevy, aby mohli být doma. Za třetí, eh, zdůraznuju to, o čem hovořila i paní Moran. Já bych byla také pro, abychom věnovali větší pozornost podpoře zájmu starších občanů prostřednictvím různých ehm, asociací, institucí a sítí, které pomáhají a které zajišťují i možnosti školení a zároveň solidaritu mezi generacemi. Například mladí lidé pomáhají tady starším lidem naučit se pracovat s počítači. Všechno, co společnost svádí dohromady. A myslím si, že by bylo užitečné, aby tady byla také zmínka o politice Eh, bydlení zase s ohledem na podporu, kterou je třeba poskytnout rodinám a starším lidem. Protože v některých regionech je těžké vypracovat politiku tak, aby lidé měli přístup, starší lidé, ke všemu, co by jim zajistilo autonomii. Teď má slovo pan Roland za komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi zmínit několik slov pro vaše informaci. Koncem března komise vystoupí se zprávou o demografii, což je dvouletá zpráva, která měla být zveřejněna v loňském roce, ale je publikovaná letos. Já vám to nebudu dělat premiéru, ale v každém případě eh, dva eh, z návrhů, které se objevují vaš, ve vašem návrhu stanoviska, tak u těch máme spíše dobré zprávy. Konkrétně jde o míru porodnosti. Zdá se, že tady existuje pozitivní korelace eh, s opatřeními v oblasti sladění rodinného a pracovního života a podpory žen, eh, pokud je jejich eh, zapojení na trh práce. Takže zdá se, že politika soudržnosti podporily takovéto projekty, určitě jde správným směrem. Dále, pokud je odliv mozku, Samozřejmě ta naše zpráva dvouletá se netýká regionálních aspektů věci, nicméně kontakt, konstatujeme rozdíly mezi členskými státy a některé členské země, které tradičně měly negativní migraci, eh, za určitých okolností se eh, zaznamenávají pozitivní eh, trend, což je také pozitivní zpráva, i když je třeba to aplikovat mutatis mutandis na jednotlivé členské státy a regiony. Pokud je o bod 7, určitě kolegové, kteří jsou pověřeni tím Evropským rokem, budou dbát na to, aby eh, existovala specifická opatření eh, pro ženy a samozřejmě na ženy nesmíme zapomenout. Nevím, zda by vás zajímaly ještě další informace ode mne. Jsem samozřejmě k dispozici. Vám tak o Mrs. Saborská. Eh, eh, paní Záborská, chcete se k tomu ještě vyjádřit? Ne, eh, Paní. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji všem kolegyním a také panu Rolandovi za připomínky. Zcela krátce. Myslím si, že návrhy, které zde zazněly, bude možné zapracovat v rámci pozměňovacích návrhů. Děkuji za ten zdůrazněný aspekt infrastruktury, protože to jistě pomůže zabránit chudobě a rovněž to pomůže s tím problémem vylidňování slabších regionů. Já si myslím, že chudoba a vylidňování chudších regionů mm, přímo působí na e, zlepšení demokratické situace a to, co říkala paní Kosta a týkalo se to bodu čtyři o mikrofinancování, tak samozřejmě ty obchodní činnosti Toto je, můžeme vypustit a můžeme pojmout mikrofinancování šířeji. A ještě krátká poznámka. Týká se to daní a regionálních kompetencí. Finanční aspekty jsou v národní kompetenci, tedy tam mm, těžko budeme moci něco udělat na regionální úrovni. Tedy ještě jednou vám mnohokrát děkuji a myslím si, že pomocí vašich eh, pozměňovacích návrhů budeme moci výboru REGI nabídnout eh, komplexní stanovisko. Děkuji. Děkuji paní Záborské. A nyní má slovo ještě krátce paní Bauer. Jenom velice stručně. Já bych chtěla jenom zdůraznit, že v maďarském překladu v bodu 5 je chyba. Děkuji. Lhuty, tedy hluhuta je 22. března ve 12 hodin a hlasovat se bude 20. dubna. A na výboru Regi to bude 27. května, potom se to dostane na plénum v červnu. A nyní bych ráda um, navrhla změnu na pořadu jednání. Nyní máme totiž návštěvu paní Francesca Balcány. Přišla mezi nás a je zpravodajkou pro rozpočet na rok 2012. A pokud se mnou souhlasíte, tak já bych ráda navrhla, abychom tedy Eh, přizpůsobili náš pořad jednání a nyní eh, přistoupili k debatě o návrhu rozpočtu na 2012. Souhlasí s tím všichni? Ano. Dobrá. Takže nyní se dostáváme k novému bodu 8 na pořadu jednání a eh, obdržíme informace ze zákulisí o rozpočtu na rok 2012. A Ráda bych tedy nyní přímo i hned eh, dala slovo paní zpravodajce, paní Francesce Balcány. Srdečně vás vítám u nás na výboru. Prosím, máte slovo. Grazie per questo incontro. Che... Děkuji Děkuji, že jste mě pozvali na schůzi tohoto výboru a doufám, že mé informace budou pro vás prospěšné. Rozpočtový post, proces, proces je jako každý rok proces velice obtížný a komplikovaný. Já bych v tomto roce se ráda pokusila o to, abychom zapojili jednotlivé výbory již v počáteční fázi vyjednávání rozpočtu, protože teď tedy ve fázi stanovování odvětvových priorit. Návrh usnesení který bude předložen jaksi jakožto první, tak již v něm chci mít stanovené obecné priority, které potom budou stanovat jakýsi rámec pro vytvoření konkrétního rozpočtu. Ten hlavní rámcový faktor, to je samozřejmě strategie EU 2020. My se tedy pokusí, pokoušíme vždy stanovit pro pokyny pro rozpočet, ale v tomto roce je zde jistý rozdíl ve srovnání s roky minulými. Ten spočívá v tom, že parlament eh, tedy jaksi vzal strategii EU 2020 za svou a tento rok se poprvé bude aplikovat evropský semestr. Jedná se to tedy mm, o týká se hospodářské politiky, zapojení členských států. Jde o to, aby se Unie posunula blíže svým velkým cílům a to jsou právě cíle strategie EU 2020. Je samozřejmě nutné poskytnout na tyto cíle odpovídající finanční prostředky. Toto je tedy náš obecný rámec a je třeba, abychom zde měli mnohem větší mm, vzájemné působení mezi evropským rozpočtem a národními rozpočty a také větší sladění a harmonizaci těchto rozpočtů. Já se tady věnuji rozpočtu na rok 2012. Budu se tedy snažit nabídnout jakési obsahové priority a e, po pracovním dokumentu předložím další dokument a příští týden to potom na plénu blíže vysvětlím. Jako hlavní cíl a do tohoto cíle budou muset přispět všichni v rámci strategie EU 2020. Hlavní cíl je tedy více práce, více pracovních míst a zaměstnanosti v Evropské unii. To je velice ožehavý cíl, zejména s ohledem na ženy, protože ženy jsou pravděpodobně evropskými občany, kteří mají největší potíže, když si hledají práci, zejména pokud si tedy hledají dobře kvalifikovanou práci. A proto bych ráda, aby v rozpočtu pro rok 2012 byly více zohledněny pracovní místa, aby došlo k tomu, že se posílí kompetence každého jednotlivce. A rovněž je samozřejmě eh, nutné tam zohlednit eh, investice, protože pomocí investicí můžeme opravdu jasně, konkrétně realizovat evropskou přidanou hodnotu. Tolik k obecnému rámci a já se pokusím v rámci během rozpočtového procesu zohlednit odvětvové priority jednotlivých odborných výborů. A proto tedy požaduji nebo apeluji na kolegy a kolegyně, aby se opravdu zabývali rozpočtem, aby vypracovali politické priority, které jsou velice důležité, tak abychom mohli um, se dobře podívat na návrh rozpočtu, který tedy komise předloží v Dubnu a dobře ho prověřit. Prověřit ho vyzbrojením konkrétními odbornými poznatky. Dále se chci zmínit o pilotních projektech a o záměrech. Je důležité i zde mít jakousi připravenou práci, abychom věděli přesně na čem jsme. A je dobré si zjistit eh, vůbec, co vůbec je realizovatelné a co ne. A rovněž se budeme muset zabývat jednotlivými čísly. My chceme mít politickou koherenci a jednoznačné politické výpovědi a to ve všech fázích rozpočtového procesu. To by bylo tedy mé přání, má prozba, prozba z mé strany. Opravdu, abychom si jasně vypracovali naše politické priority. Chceme tedy zacházet s rozpočtem vědomně, abychom tedy, mám ti nápisy, mám ti na mysli vědomí našich politických priorit. Je to ožeha, ožehavé, protože náš manevrovací prostor je velice omezený, protože se blížíme konci eh, víceletého finančního rámce. Eh, momentálně se pracuje již na novém finančním rámci, na novém finančním výhledu a z tohoto pohledu je tedy náš manevrovací prostor omezený. Je třeba mít jak pozitivní, tak negativní priority měli bychom se podívat na to, kde došlo k tomu, že některé programy nenaplnily naše očekávání nebo je naplnily v menší míře než v minulosti. To je velice důležitá věc, protože v takovém případě budeme, muset, budeme moci dobře odvést na si práci tak, aby opravdu posloužila rozpočtu a jeho cílům. Děkuji za veškeré informace.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 Já dnes tady hovořím místo paní Matery, která se sem ještě nedostavila. Mám několik poznámek k tomu, co říkala paní Balcániová a také snad několik otázek. Rok 2012 pardon, je eh, samozřejmě i rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity a je tady pět měřitelných cílů pro Evropskou strategii 2020. A proto si myslím, je důležité, abychom zajistili financování na boj proti chudobě vzhledem k současné finanční a hospodářské krizi Říkáte, že je třeba příslušným způsobem financovat pilotní projekty, aby byl zaručen jejich úspěch. Právě, aby bylo možné bojovat proti chudobě. A proto i Institut pro gender potřebuje naší podporu, aby mohl být plně funkční a aby mohl provádět výzkum a analýzy které pomohou členským státům odstranit genderové nerovnosti po celé Evropě. Paní Matera se ptá, zda souhlasíte s tím, že bez ohledu na změny v rozpočtu Evropský parlament jakožto instituce by neměl pomíjet význam kontinuálního financování genderového institutu, institutu pro otázky genderové. Tak tomu bychom rádi slyšeli vaše stanovisko. Děkuji. Velmi děkuji. Já jsem se také napsala na seznam řečníků, protože i já mám několik poznámek. Za prvé souhlasím o tom, co bylo řečeno o financování Evropského institutu pro rovnost genderovou. Paní Bazény také zmínila nejdůležitější genderovou záležitost pro odstranění nerovností, totiž eh, zaměstnanost, to je určitě i naše priorita. Skutečně zaměstnanost je jako první na seznamu priorit, máme-li dosáhnout našeho cíle. Ale co se týče zaměstnanosti, je třeba poskytnout možnost ženám, aby měly placené zaměstnání. A tady jsem trochu eh, zneklidněná, protože ono se nejedná jenom o to, aby se navýšily možnosti zaměstnání žen, žen, ale také, aby ženy měly větší možnosti jít do práce. V mnoha členských státech totiž vidíme, že právě to je problém. Že velkým problémem je obstarat si péči o děti, že jsou tam sociální problémy a ty je třeba vyřešit, to je předpoklad, aby se ženy mohly zapojit do pracovního života. A když se podíváte na vnitrostátní rozpočet, který stále více se stává rozpočtem úsporných opatření, tak vidíte, že všude se hlavně snaží eh, šetřit na sociálních aspektech, právě na těch, které eh, ženy potřebují, aby mohly pracovat. A myslím si, že tento problém je třeba zmínit, že v strategii 2020 si myslím, by právě toto měla být jedna z našich hlavních priorit. Chceme-li dosáhnout eh, kvalita- kvantitativních cílů, které jsou v této strategii, musíme zajistit, že nám právě tyto příležitosti, a to je spojené i s rozpočtem na rok 2012, čímž vám děkuji. Mikrofon. Někdo další by se chtěl vyjádřit? Paní Kosta, jak vidím, se hlásí. Eh, velice děkuji a velice oceňuji přístup a zcela nezvyklou zřetelnost eh, k tady této výměny, eh, této diskuse s paní Balcány. Říká tady jednu důležitou věc, totiž je tyto specializované výbory by měli dostat prioritu, že bychom měli naslouchat jejich názorům. To si myslím je vynikající a určitě bychom to uvítali. Za druhé, Chceme také mít jasný přístup ke strategickým, s ohledem na strategické cíle. Já souhlasím, že jestliže se zaměříme na strategie 2020, tak eh, budeme s tím mít hodně pracovat. Už jsme o tom naznač, už jsme o tom hovořili v minulosti, jenom co mě tak napadá. Souhlasím s tím, že strategickou prioritou musí být řešení chudoby. Nejenom, že musíme se, pokračovat v tom, co začal Evropský rok, ale musíme mít také platformu pro řešení chudoby, a to by mělo zahrnout zejména dimenzi žen. Když se podíváte na procenta, kolik mezi nimi je žen a dětí, děti, na těch se samozřejmě projevuje situace jejich matek, tak to je opravdu genderová záležitost. A v současné době opravdu um, členské státy velice škrtají právě v sociální oblasti, což udělala například Itálie způsobem naprosto nepřijatelným. Proto si myslím, že se musíme doj- za- dohodnout na tom, jaké vyhlídky bychom měli do toho zapracovat. A musíme to vázat ještě na další důležitý návrh usnesení Evropského parlamentu, myslím mikrouvěrování a mikrofinancování. Kdybychom na tom pracovali tak, aby veřejnost věděla, že mikro úvěry budou i nadále financovány z rozpočtu, určitě by se k tomu postavila velice pozitivně. Paní předsedkyně, paní Balcány chtěla 75% eh, zaměstnanost pro ženy, ale nechceme takovou kulturu, kde by lidi zajímali spíše náklady a ne investice. Myslím si, že priority mohou být příspěvkem, že spíše budeme pak vidět, v jakém směru by se mělo jít. Samozřejmě, že to můžeme hovořit s evropskými fondy, ale také bychom měli vyzývat členské státy, aby i Evropská unie takto více fungovala. Protože kdykoliv je se jedná o sociální podnikání a o inovativní formy sociálního systému, pak je naprosto klíčové, aby se navyšoval počet pracovních příležitostí pro malé lidi, mladé lidi a ženy. Protože to má co dělat i s kvalitou. Pak celoživotní vzdělávání, kvalifikace a tak dále. To všechno musí být priority. Po Lisabonu jsme nabili svého práva, jistého nároku na celoživotní souhla- vzdělávání. A e, kulturní výbor souhlasí s tím, že se dost neinvestuje do e, celoživotního vzdělávání ani do výzkumu. A proto si myslím, že by určitě bylo užitečné, abychom se více snažili. A to zejména v rámci těch programů, které mají podporovat mladé ženy. například pomoc směřovaná i mladým ženám, mužům. A pak ještě chci zmínit o tom, jak důležité je zabývat se ženami podnikatelkami. Tam už byly vypracovány určité přípravné akce a mělo by se v tom pokračovat. A snad právě náš výbor by mohl k tomu vypracovat konkrétnější informace. Protože je spousta žen, které pracují ve veřejném sektoru, ale přitom budou-li mít k dispozici mikrofinancování, pak to bude opravdu vzkvétat. A když pomyslíme na to, kolik lidé přicházejí o práci, tak jsou zajímavé právě různé formy družstevní nebo různé neziskové. A pak ještě další věci, když nevím, jestli je tady pro toto správné místo. Já jsem žádala, nebo žádám komisi, aby jednala naléhavě ve věci způsobu využívání evropských fondů. Protože jsme si řekli, že je třeba zjistit, co nefungovalo, jak mělo. A myslím, že v mnoha zemích se strukturální, se strukturální formy, fondy nevyužívají nejlépe. Možná právě proto, že regiony nebo české státy nedodaly spolufinancování. O tom již hovořili i jiné kolegyně a my jsme navrhli, aby alespoň v té přípravné fázi se pomýšlelo na změnu způsobu spolufinancování v Evropě, alespoň pro eh, nějakou kratší dobu. Jinými slovy, Měli bychom se zaměřit na určité strategie a, projekty a snížit eh, úroveň spolufinancování. Jinak to eh, povede k zablokování těch věcech nejenom u nás, ale i v jiných zemích. A to je byla škoda, protože mnohé ty projekty běží regionálně a nikoliv na celostátní úrovni. Paní Balcány, teď mám slovo. Grazie per gli interventi. Děkuji Děkuji všem za jejich příspěvky do debaty. Já si myslím, že z prvního setkání s tímto výborem vyplývá jakýsi základní prvek. Totiž to, že pět cílů strategie EU 2020 a těch, tyto vlajkové eh, iniciativy této strategie jsou v podstatě naprosto propojeny s otázkami genderovými, s otázkami rovnosti podmínek, o rovnosti přístupu, zejména na pracovní trh. Ovšem, Jde o práci jak si v širokém kontextu. Má se, je, je tím na mysli i možnost přístupu k podnikatelské činnosti. Ne. A proto bych řekla, že je tady třeba eh, v rámci rozpočtového procesu Eh, se snažit o to, abychom si pečlivě nadefinovali priority strategie EU 2020. A toto by mělo být koherentní s otázkami, genderovými otázkami a s otázkami rovnosti pohlaví. Toto je výsostně důležitá otázka, protože zejména v dnešní krizové době je důležité abychom samozřejmě abychom měli oživení a to souvisí potom s vývojem HDP. Ne ve všech státech existuje reálný růst, reálné oživení ekonomiky a to se týká samozřejmě růstu HDP a e, zlepšení rovnosti přístupů. Protože začlenování do veřejného života úzce souvislí s ekonomikou, s ekonomickým oživením a proto je to důležitý prvek strategie EU 2020. Měli bychom si tedy podívat na to, jaké jsou řešení, jaké řešení můžeme nalézt pro problémy, které jsme rozpoznali. Samozřejmě je důležité, aby se zlepšily podmínky pro zapojení do veřejného sociálního politického života, tedy zapojení žen. To souvisí také samozřejmě s tím, jakým způsobem eh, ženy mohou vytvářet svůj vlastní rodinný život, tedy jaké podmínky budou mít k tomu. Samozřejmě to eh, se to týká i investice ze strany členských států, které, mají, které by měly v tom smyslu, aby se snížily překážky přístupu eh, žen, zapojení žen. Ono to souvisí právě tedy s cíly strategie EU 2020. Děkuji. Vám také. Děkuji, paní Balcány. Děkuji vám za informace a děkuji vám za to, že jste se zapojila do diskuze o tak důležité otázce. Nyní se dostáváme k bodu 6. A slova má paní Sinclair, prosím. Eh, jenom procedurální poznámka, paní předsedkyně. Já bych byla ráda slyšela eh, prezentaci paní Balzány, ale jsem ještě v dalším výboru pro lidská práva a velice často si zorganizovat čas v rámci eh, harmonogramu. Takže když se mění jednání pořadu, pořad jednání, pardon, pak je to těžké, že tam zase byla důležitá diskuse o situaci v Iránu. Takže bylo by dobré nějak to jinak organizovat, protože těžko, je to těžké, když jsou takhle prováděny změny v jednacím pořadu. Já naprosto sdílím váš názor, že je opravdu třeba, abychom se snažili dodržovat harmonogram tak, jak je nastavený, ale na dnešním zasedání výboru bohužel bylo třeba navrhnout určitý, určitou změnu jednacího řádu a to proto, že paní Landba, která byla původně eh, podle harmonogramu na, na pořadu, měla eh, problémy eh, se sem dostat s cestováním a proto jsme se rozhodli, že pozměníme program. To byl jediný důvod, proč jsme takto změnili program takže bohužel jste tady kvůli tomu nemohla být, paní Sinclair, a je mi to líto. To je rozhodnutí, které jsme učinili hned na začátku a je to celá výjimečné opatření. Bohužel jsme ho museli učinit. Takže tím se dostaneme k bodu 6, eh, tím se dostáváme k budoucnosti sociálních služeb obecného zájmu. Je to věc, která je také už se zpěta z diskusí, která tady právě proběhla a týká se různých sociálních služeb a jaký mají význam pro dosažení rovnosti. Spravodajkou v tomto případě je paní Ovier, ale bohužel tady není. A z toho důvodu paní Nikolaj eh, nás bude informovat. Prosím, paní Nikolaj. Bohužel moje kolegyně paní Ovíry tady není. Já se budu snažit eh, předložit eh, stanovisko za ní a doufám, že eventuální otázky budou odpověz, zodpovězeny, až už tady bude. Nejprve bych chtěla říci, že podle návrhu navrhovatel, podle názoru navrhovatelky by bylo dobré mít tady definici to je velice důležité pro téma eh, služeb obecného zájmu. Co to je tedy eh, sociální služby obecného zájmu? Pak CSGI, tedy to jsou služby obecného zájmu a eh, navíc ke zdravotnictvím na, na, na vrhu, mají zajišťovat také eh, služby ze zákona nebo eh, momentární a má to pomoci pro pre, prevenci a má to eh, značně přispět ke sociálním právům. A tato diskuse o tomto typu sociálních služeb nastavuje další otázku, jaký je vztah mezi ekonomickým a sociálním sektorem. A to si myslíme je klíčové v současné situaci, protože tento vztah vlastně eh, vyvažuje situaci ekonomického růstu, a to zejména v době krize, a to hlavně rozpočtové krize, protože tady je velmi důležité, abychom měli dobře definovanou takovouto instituci. Komise minulý týden nám řekla, že není žádný návrh, nový legislativní návrh s ohledem na služby obecného zájmu. Pan Rosa navrhoval, aby sociálně-ekonomické dobrovolné podniky a různé řídící struktury, které takovéto služby poskytují, aby mohly být tam zapracovány podle samozřejmě administrativních eh, požadavků na zadávání zakázek. Také navrhuje, aby byla vytvořena eh, task force z různých eh, zainteresovaných stran. Navíc ještě navrhuje zahrnutí zprávy Monty do této všeobecné zájmy. Paní Oviro ve svém pozoravku praví, že členské státy by měly eh, věnovat větší pozornost mezeře mezi gendry v zdravotnických a sociálních službách. Vlády by měly také zajistily, aby rozpočtové škrty členských států neohrožily jednotnost a rovnost přístupu ke zdravotnictvím, sociálním službám a službám péče o děti a e, že je třeba prostě se o to postarat i teď, kdy není velký ekonomický růst. A nakonec navrhovatelka by chtěla, aby ve všech evropských a národních programech byla i genderová otázka. E, termín pro podávání poznací návrhu je 22. března. Výbor bude 20. dubna o tom hlasovat to ještě, ale je třeba, abyste potvrdila vy, paní předsedkyně. Děkuji vám, já jsem se opravdu snažila, abych to přednesla za moji kolegyně a doufám, že až tady bude, tak eh, dostanete i odpovědi na otázky. Děkuji. Vám tak, oky do lemneu. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo paní Žilevská. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám obrovskou radost, že dnes v našem výboru se můžeme eh, zabývat tématem veřejně prospěšných sociálních služeb, protože ty využívají hlavně lidé v obtížné situaci a které často mají obtížné zkušenosti. Když hovoříme o sociálních službách, myslíme tím domovy eh, pro starší osoby, pro eh, postižené, bezdomovce, děti, ženy, které jsou oběťmi násilí, imigrantů, uprchlíky, ale také se jedná o sociální a lékařská centra anebo centra pomoci individuální, přičemž toto není na zaměřené na zisk, ale vychází to z eh, místní kultury, ze zásad solidarity a je to zaměřené na potřeby konkrétního příjemce. A tyto služby, hlavní vlastnosti je obecná přístupnost, kterou eh, musí eh, za, i zajistit patřičná úroveň cen, protože veřejně prospěšné sociální služby jsou důležité, protože pomáhají bojovat proti diskriminaci, eh, podporují rovnost eh, genderu a jsou nástrojem pro lidská práva a lidskou hodnost a eh, vyrovnávají možnosti obyvatel bez ohledu na jejich finanční prostředky a umožňují také zachovávat zdroje. Momentálně se hovoří o tom, kdo může se kvalifikovat pro takovéto služby a jak je vůbec definovat, zda jsou ekonomická nebo ne a zda mají podle sahat také eh, za právo eh, o konkurenci. Myslím, že bychom se měli zaměřit na úkoly, které tyto služby mají plnit a na jejich cíle a co tedy bude potom v rámci konkurence, co bude v rámci vnitřního trhu a které služby eh, zase z důvodu toho, že jsou veřejné, prospěšné, eh, by měly zase být eh, uvolněny z takovýchto závazků, protože jsou zapotřebí i v rámci solidarity. Teď ohledně paní Ověr chci podpořit to, co říká, že by měly být větší, eh, že by měl být lepší přístup k službám péče o děti a že by měly být patřičně přístupné cenově, protože to už jsme často říkali, diskutovali a tohle je výborné výsok, kde to znovu eh, zdůraznit, ale nemyslím si, že toto stanovisko by mělo eh, tady hovořit i o eh, různosti mezi rozdíly mezi platy mužů i žen, i když samozřejmě jsem velice proto, abych, abychom bojovali proti tomuto problému. My i já jsme o tom často hovořili na plenárních zasedáních, ale myslím si, že v tomto stanovisko to není to nejdůležitější, co je to za, jako problém, který se tady má řešit. Například v Polsku v sociálních službách momentálně pracuje 90% žen a jenom 10% mužů. Další otázka je, jak udržet eh, finan- eh, rozpočtové položky tak, aby finanční služby, pardon, aby finanční prostředky byly na úrovni před eh, krizí eh, pro sociální službu, protože jinak ženy by byly dvojitými obětmi, protože za prvé by bylo méně finančních prostředků pro péči pro starší lidi a pro děti a zase, když nebudou ty služby, tak ženy nebudou moci tolik pracovat. Navíc sektor služeb generuje mnoho pracovních míst právě pro žen, o čemž hovoří paní Ověr v pátém bodu konečně. A to tady, tady sice paní Ověr není, ale prosím vás, vyřiďte jí moji otázku. Já mám problém s bodem 2 eh, tohoto stanoviska, konkrétně s formulováním proaktivní strategie pro věc blahobytu nebo sociálního dobra. Já bych prosila paní Ověr, aby toto tvrzení upřesnila, co si máme pod tím představit, protože to mi dělá problém. A nakonec bych chtěla požádat sekretariat, aby si všiml i toho, že tam jsou problémy do polštiny, v překladu do polštiny, v písemném překladu do polštiny, že po slovách v, chybí, chybí tam prostě slovo sociální. Tam, mají, tam jsou jenom veřejně prospěšné služby, ale měly to být veřejně prospěšné sociální služby. Děkuji mnohokrát. Tak, Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, chci říct ohledně této otázky, které se týkají sociálních služeb obecného zájmu. Chtěla bych říci, že v našem stanovisku bychom měli jasně odlišovat mezi sociálními služby obecného zájmu a službami obecného zájmu. V této komisi se snažíme o to, abychom přispěli k tomu, abychom mohli potom mít závěrečnou zprávu pana de Rosy, která bude velice jasná. A jejíž mise je definovat to, co vlastně je tedy v rámci sociální služeb obecného zájmu to, co se nejpřímněji týká obyvatelstva, obyvatelstva a Eh, týká se to tedy jasného cíle, to je totiž sociální a teritoriální údržnost komunit. Eh, každý členský stát má svou vlastní legislativu eh, pro to, jakým způsobem tedy um, mít legislativně zaketvené a upravené sociální služby obecného zájmu. V době krize, ve které se nyní zacházíme, je důležité, aby nešlo k tomu, že dojde ke zmenšování přístupu a ke snižování kvality eh, sociální služby obecného zájmu. A samozřejmě jde o to, aby nedošlo k eh, nárůstu, nepřiměřenému nárůstu cen takovýchto služeb, protože se to týká základních zájmů našich eh, občanů. Proto tedy s velkým zájmu sleduji to, co řekla předřetnice. Ona řekla, že tedy základním cílem by tedy mělo být, abychom zahlednili stanovisko, které není analyzujeme a týká se to zejména um, otázky uh, úrovně platu. Chci říct, že sociální služby obecného zájmu, které se týkají zdravotnictví, vzdělávání dodávek vody a dalších energetických dodávek, toto by zde mělo být zohledněno ve stanovisku a je důležité, aby vlastně v dnešní době krize jsme se na to eh, silněji zaměřili. Děkuji. Vám tak, Okia. Děkuji mnohokrát. Paní Nikolaje, vy k tomu máte ještě další připomínky? Ano, paní předsedkyně, eh, nemám odpověď, pokud je o otázku kolegyně týkající se bodu číslo 2, ale pokusím se, pokusím se trošku zareagovat. Pokud je rozdělení CCHD, já plně souhlasím s předřečnicí. Pokud je o dvě, dva typy služeb, to znamená genus proximus versus specifická odlišnost, Myslím si, že zejména v těchto časech musíme se stanovit priority, pokud je o služby, sociální služby obecného zájmu. Já zcela souhlasím s tímto podnětem, s touto myšlenkou. A dále, eh, pokud je o, o eh, rozdíl v odměňování, pokud je o zdravotnické a sociální služby, Nevím, zda tato zpráva je tím správným místem eh, pro toto zmínit, ale určitě je to zásadní téma, protože v členských státech jsme svědky eh, feminizace některých profesí, některých činností. Eh, zdravotnictví se stále větší měrou feminizuje, protože prakticky 70 pracovníků či pracovnic v této oblasti jsou ženy. A bohužel v členských státech eh, platy v oblasti zdravotnictví a sociální práce, sociální péče eh, nejsou zrovna eh, stimulačními platy. Tuto situaci, tuto situaci je třeba se zabývat, protože v tomto druhu služeb výkon pracovníků a nasazení tedy lidí, kteří pracují v těchto službách, je klíčové. Proto si myslím, že je velice důležité projednat téma rozdílu v odměňování mezi muži a ženami eh, v těchto oblastech. Na další dotazy určitě obdržíte odpovědi od paní Ovír, až budete projednávat eh, druhou, druhou verzi návrhu stanoviska. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Mohu vám poskytnout určité informace ohledně časového rozvrhu 22. března 12.00 je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Hlasovat se bude ve výboru 20. dubna. Ve výboru pro zaměstnanost se bude hlasovat v květnu. A zatím ještě nemáme lhutu pro hlasování v plénu. Nyní budeme pokračovat v našem pořadu dne. Nyní nás čeká bod 7. Pátá zpráva Evropské komise o soudržnosti a strategii politiky soudržnosti po roce 2013. Spravodajkou, spravodajem či navrhovatelem stanoviska za náš výbor je pan Šimaňsky. Já mu tedy rovnou dám slovo, aby nás seznámil se svým návrhem stanoviska. Vážená paní předsedkyně, je mi potěšením navrhnout našemu výboru následující. Máte to samozřejmě v tom návrhu stanoviska, ale rád bych tomu ještě podal ústní vysvětlení. Domnívám se, že pátá zpráva Evropské komise o soudržnosti a strategii politiky soudržnosti pouze marginálně pojímá otázky genderové rovnosti a rovných šancí. Mám dojem, že určitě je hodně co zlepšovat. A myslím si, že bychom se měli pokusit předložit pozněcí návrhy a změny, které nám umožní, aby ta zpráva se také více zacílila na problematiku žen. Ve fázi programování politiky soudržnosti pro období po roce 2013 bychom měli více zohlednit rovnost mužů a žen. Ve svém návrhu jsem sformuloval konkrétní doporučení týkající se těchto oblastí. Zvýšená finanční podpora na kroky, které by Eh, umožnili ženám i mužům sladění pracovního života a rodinného života. To bylo již zmiňováno v předchozí diskusi. Eh, zejména jde o sladění pracovních a rodinných povinností u žen. To je důležité také z hlediska sociálního zabezpečení do budoucna. Eh, v různých členských státech eh, se vyskytují rozdílná řešení. Jsou státy oblasti EU, kde žena, která často musí obětovat velkou část svého rodinného eh, života, tedy svého času, svého života rodině, eh, se nakonec odstane bez prostředků, pokud jde k nějaké nečekané situace. A to tež platí i v pozdějších fázích života. Souvisí to také s tématem chudoby. Zvýšená eh, pracovní činnost, eh, zaplnění trhu práce za podpory Evropského sociálního fondu. Tady mám na mysli různé možnosti, například spolufinancování hospodářských eh, iniciativ či činností, zejména pro ženy ve věku nad nad určitou věkou hranice. Dále pokud je o celoživotní vzdělávání, ta hraje velice důležitou roli. Je třeba investovat do školicích programů, do programu odborné přípravy pro ženy. Zdá se, že tyto kurzy jsou opravdu užitečné a cené. Je to myšlenka, která si zaslouží podporu. Takže to je téma celoživotního vzdělávání a rád bych také vlastně sám pozněcím návrhem upravil svůj návrh, eh, eh, abych zohlednil také situaci lidí žijících v obtížných životních podmínkách. Dnes eh, jsme tady slyšeli, že to jsou obvykle ženy, které nepracují na plný eh, pracovní úvazek a zároveň také jejich eh, pracovní podmínky často bývají velice obtížné a jejich pracovní smlouvy nestabilní. Je třeba také zúraznit, že v některých zemích Eh, jsou ženy nucené vykonávat pracovní činnosti jakožto eh, OSVČ, musí se tedy vzdát eh, svého pracovního poměru a vlastně na tom samém místě pracovat dále, ale jako OSVČ. Tím se sice snižují náklady na pracovní sílu, ale zhoršuje se tím situace do budoucna. A co je hlavně důležité, chybí tady bezpečnost a horší eh, zabezpečení a horší se jim podmínky, když mají děti. A to je praxe poměrně široce rozšířená v některých zemích. Samozřejmě, že respektujeme a je třeba respektovat nezávislost a autonomii jednotlivých zemí. Ovšem Evropský parlament není jenom místo kde, eh, pro legislativu, ale také místo pro výměnu zkušeností, kde se má poukazovat a propagovat dobré praxe a kde je třeba naopak kritizovat ty, které jsou nedobré. Měli bychom také se zamyslet nad tím, jak v rámci budoucí politiky soudržnosti bychom měli propagovat eh, stále mm, zaměstnání a dobré podmínky odměňování. Z dřívější zprávy Evropského parlamentu vyplývá, že je více žen na trhu práce a zároveň se také mezi ženami eh, prohlubuje chudoba. Eh, čili i když mají práci, mnoho z nich je pod eh, nejnižší úroveň existence. Proto ve zprávě o rovnosti a nediskriminace se hovoří právě o tom, že se toto děje od roku 2006, ale nebere se přitom moc v úvahu, takzvaná nové členské státy. Takže v rámci strategie eh, politiky soudržnosti je třeba vzít v úvahu společnosti, zkušenosti z různých zemí s konkrétním ohledem na nové členské státy střední a východní Evropy. Proto bych chtěl vás všechny pozvat, aby se eh, dávaly pozměňovací návrhy a spojili se eh, s mojí kanceláří v na, v věce, které se týkají návrhu stanoviska. Doufám, že se po, nám podaří, aby komise tam eh, zavedla takové změny, které by opravdu posadu vedly k, lep, k lepší situaci žen v Evropě. Děkuji. Stort tack för information. Děkuji mnohokrát za tyto informace a za návrhy obsažené ve vašem stanovisku. Toto téma je nesmírně důležité. Politika soudržnosti a to, že bychom měli zvyšovat úlohu žen v zaměstnanosti na trhu práce. Nyní bych tedy ráda otevřela diskusy k této věci. Pokud nejsou žádné žádosti o slovo, pak, eh, jak uvedl pan Šimaňský, máte možnost se s ním přímo kontaktovat, pan Šimaňský, pardon, a eh, předložit mu své návrhy s cílem maximálně zlepšit to návrh stanoviska. 22. března ve 12.00 je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů a hlasovat ve výboru se bude 20. dubna. Výbor REGI, to znamená příslušný výbor, bude hlasovat 9. až 12. května a rozhodnutí v plénu padne v červnu. Děkuji vám mnohokrát, pane Cimaňský. A nyní další bod na našem pořadu dne. A tím je výměna názorů. Je mi potěšením přivítat zde paní Langbakovou, která nás obeznámí s činností eh, a s nadcházejícím pracovním programem Evropského institutu pro rovnost žen a mužů. Tento Evropský institut bude sehrávat velice důležitou roli a bude velmi relevantní pro činnost našeho výboru konkrétně. Je velice dobré, že máme eh, možnost eh, získat informace o pracovním programu tohoto institutu pro rok 2011, co se tedy u vás nyní děje, co se u vás chystá. Ještě jednou vás vítám u nás ve výboru, paní Langbaková, a dávám vám bezprostředně slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji za tuto příležitost opět zde prezentovat náš institut. Je to vlastně poprvé, kde můžeme začít ukazovat výsledky své práce. Před pár týdny, když jsme v našem institutu vypracovávali seznam příkladů eh, přetrvávajících nerovností v souvislosti s 8. březnem, jsem si říkala, jsem ráda, že jsem se nenarodila před stolety. A, a ne proto, že teď máme e, dvě e, procenta ministryň oproti 98% ministrů, ne proto, že máme 13% e, velvyslankyň, ne proto, že mladí muži se začínají, začínají také odcházet na rodičovskou dovolenou a rodina se proměňuje. Pro mne je důležité především to, že ženy nyní vědí, co se děje, mají přístup ke konkrétním informacím, víme, jak si vedou jednotlivé členské státy a jaké postupy se tam uplatňuje, jak se také vyměňují. To je jeden z úkolů nebo jeden z důvodů, proč parlament a rada založili náš institut. Já vám děkuji za tuto možnost setkat se s vámi ve výboru. Nyní stručně odprezentuji naše dosavadní výsledky. Bohužel jsme tu prezentaci zaslali na poslední chvíli, ale přece jenom má, mám, máte dispozice stručně písaný přehled a dále eh, chci odprezentovat tedy jednak to, což máme schváleno pro tento rok, eh, ale také to, o čem se zatím jen diskutuje, protože pracujeme na návrhu pracovního programu pro 2012, což musí být projednáno s komisí a řídícím výborem, než to bude zveřejněno. Takže Evropská centra excelence v oblasti rovnosti mužů a žen, to je téma, kde jsme se rozhodli s našimi zaměstnanci tedy takto nadefinovat čím bychom chtěli, aby se náš eh, institut stal. Eh, před rokem v prosinci jsme se nastěhovali do našich prostor ve Vilniusu. Máme tam dva prezidenty a bývalého komisaře pana Špidlu, kteří přestřihli tady v stuhu. Dále mm, to hlavní zahájení proběhlo v červnu, to znamená cirka před, a cirka před 6 měsíci tedy se náš eh, institut stal správně a finančně nezávislým, stejně jako ostatní agentury. Tolik tedy otevřeně se tuto zahání činnosti eh, vaše paní předsedkyně se účastnila této akce. Dále jsme uspořádali soutěž o naše logo. Eh, možná jej již znáte. Máme tady už nejenom název a zkrátku, ale i logo. Paní komisařka Redingová se účastnila předání, která sama předala ceny eh, francouzské učitelce ze základní školy a Polákovi, který získal druhou cenu. Dále jsme uspořádali eh, seminář v době, kdy komise eh, eh, přijímala strategii pro genderovou rovnost a nazvali jsme to Joining Efforts, tedy společné snahy. Byl to vlastně pracovní seminář s členskými státy ohledně toho, jakou podporu by potřebovaly členské státy od našeho institutu. Pro nás to samozřejmě bylo velice důležité setkání, důležitá akce. Také jsme zveřejnili první kalendář Ženy inspirují Evropu a samozřejmě to chceme pojmout také pro muže, ale v odlišném formátu. Tady máme jednu eh, z hvězd eh, našeho kalendáře, tak byla nazývána v malckém tisku. Doufám, že jste kalendář všechny, všichni obdrželi. Máme již nastaven eh, formát spolupráce eh, s agenturami, se sesterskými agenturami, eh, protože musíme zabránit překrývání činností a hledat synergie. Podepsali jsme tedy dohodu o spolupráci se třemi agenturami, tak jak to, mm, nebo které byly plánovány také v nařízení. ta eh, rovnost mužů a žen realitou v Evropě i jinde. Taková je naše vize. Společně s našimi zaměstnanci jsme vypracovali tuto vizi a budeme mít na paměti, jak důležité je toto téma a jakým způsobem můžeme do budoucna přispívat eh, k naplnění této vize. Doufejme, že to nebude trvat dalších 100 let. A pokud je o pokud je o tady kompetentní uh, centrum pro otázku genderové rovnosti, to je samozřejmě naše poslání. Tady vidíte eh, rozložení našich zaměstnanců podle národnosti. Pro, podle mého je to velice dobrý příklad toho, jak moc jsme se snažili a jak velký byl rozvoj eh, od a rychlý rozvoj od poloviny loňského roku. V oblasti náboru pracovníků teď už máme obsazen eh, celý plán pracovních míst z roku 2010. Tady menší graf, který ukazuje závazky v rozpočtu pouze na těch 6 měsíců roku 2010. Samozřejmě jsme nedokázali, tím, že jsme fungovali pouze polovinu roku, jsme nevyčerpali celý rozpočet a naše zaměstnanci pracovali tady jednak na e, studiích, e, které musíme realizovat a také e, ke konci roku, tedy díky značnému úsilí se nám podařilo spotřebovat 67% rozpočtu, dvě třetiny a teď už máme plně obsazený stav zaměstnanců, takže plnění rozpočtu v roce 2011 bude snazší. Tady máte opět grafické znázornění toho, jakým způsobem nyní provádíme rozhodnutí, plánujeme a realizujeme eh, svoji činnost. Jak vidíte, máme zde velice eh, důležité centrum excelence, jde o dokumentační centrum, eh, které bude hm, odrážet, zpracovávat a znázorňovat vše, co provádíme, s tím, že hlavní zainteresované strany jsou kromě Rady a komise Mezi ně tedy kromě Rady a komise patří samozřejmě také Evropský parlament. V současné chvíli pracujeme s pekingskými indikátory, podporujeme předsednické země, dále pracujeme s Evropským indexem eh, genderové rovnosti, dále máme osvědčené postupy a genderový mainstreaming stanoveny jako hlavní oblasti. Eh, nahoře máte znázorně ten proces, nyní jsme v zelené fázi, kdy schromažďujeme údaje, informace, statistické údaje, osvědčené postupy, tak abychom eh, mohli začít eh, zadávat údaje do našeho dokumentačního informačního centra. A do konce tohoto roku už budeme schopni zpracovat část těch informací, tak abychom je dokázali eh, prezentovat, zveřejnit určité publikace a přizpůsobit je také potřebám uživatelů. Zatím jsme tedy ve fázi sběru informací, jejich shromažďování, ale u některých studií v některých oblastech je ten postup rychlejší. Pokud podíváme se na program činnosti pro 2011, eh, jednak tam máme eh, první eh, oblast srovnatelné a spolehlivé údaje. To bude hlavní oblast, které se budeme věnovat. Budeme pracovat na schromáždění všech dostupných informací od členských států, tak abychom, tak abychom navázali na pekingskou akční platformu. Také jsme v tomto roce Eh, zahájili činnost v pilotní, v jedné pilotní oblasti. Eh, zatím si nezvolilo žádné předsednictví, jde o násilí na ženách eh, a velice brzy budeme mít k dispozici hlavní informace o jakožto výstupy tedy z údajů, které jsou k dispozici v členských státech a dále jsou zde dvě další oblasti, lidská práva pro ženy a, a ženy a média, ty také jestli zatím někdo ty jsou tady zatím nedočené, protože to jsou poměrně nové oblasti a musíme vypracovat důkladné studie. To bude spíše otázka naší činnosti v budoucnu. Dále eh, už jsme se začali věnovat a pracujeme na tom s komisí. Eh, jde v tuto chvíli o záležitost polského, dánského a kyperského eh, předsednictví. Ta studie byla spuštěna v loňském roce a brzy budeme mít k dispozici výsledky. Jde o studii o sladění rodinného a pracovního života. To je priorita polského předsednictví. My jsme eh, zahájili širší studii v oblasti sběru eh, údajů o ženách a životním prostředí. Tady zatím neexistují indikátory, to bude velice, velice zajímavé, velice vzrušující, doufám i pro vás, eh, jaké z toho zajdou výstupy. A samozřejmě další důležitou složkou našeho pracovního programu je postarat se o to, aby naši uživatelé, organizace, ne pouze instituce, pracovali skutečně s těmi indikátory a statistickými údaji a zjistili, kde e, existují rozdíly. Viditelnost e, je také velice důležitou složkou naší činnosti pro tento rok. Zmiňovala jsem e, ženy a hospodářství, to již bylo zahájeno, dále zde oblast ženy a životní prostředí, to jsou dvě studie doplňkové, které poslouží jako podklad pro zprávu předsednictví. A pokud je o rok 2012, plánujeme samozřejmě další podporu Eh, předsednictvím, předsedajícím zemím. Zatím nevíme, eh, co má v plánu Kypr, co si zvolil jako svoji prioritní oblast. Možná vy to víte, ale již máme naplánované další eh, studie v oblasti sběru podkladových statistických údajů pro prioritní oblasti předsednictví a samozřejmě vypracujeme také zprávu, která se stane potom podkladem pro závěry předsednictví. Pokud o další oblasti, další cílové oblasti, například je zde eh, Evropský index genderové rovnosti, který má eh, přispět eh, k ustavení společného souhlaseného pojetí pro vyhodnocování reálné situace v oblasti genderové rovnosti či nerovnosti v členských státech. Nyní tedy v loňském roce jsme zahájili studii, abychom zjistili, co se zatím podařilo v členských státech, jaký je stav v jednotlivých členských státech, pokud je o tvorbu tohoto indexu a také jaký je stav u dalších jiných indexů mezinárodních organizací, jako je eh, OBS, a Spojené národy a tak dále. Chceme porovnat eh, silné stránky a slabiny a uvidíme potom, eh, jak budou vypadat návrhy, o kterých samozřejmě rozhodnou, rozhodnou členské státy, návrhy o podobě a pojetí tohoto indexu. Nyní dokončujeme tedy alespoň tu první studii a připravujeme zadání pro analýzu dostupnosti dat, pro další oblasti, které nebyly zahrnuty do původního návrhu indexu. Tyto oblasti jsou více propojeny se strategií komise ve smyslu toho eh, zjistit, kolik z těchto oblastí, eh, nebo je třeba také zjistit, kolika z těchto oblastí existují eh, dobré spolehlivé indikátory, abychom mohli měřit dosažený pokrok. Nyní také se věnujeme sběru a zpracování metod, eh, nástrojů a postupů pro působení v oblasti genderové rovnosti. Eh, jsou zde nástroje genderového mainstreamingu a metody tohoto druhu, to samozřejmě je ústřední oblast. Máme nejrůznější představy, eh, pokud je o možné pilotní oblasti, já se k tomu ještě vrátím později. A genderový mainstreaming je stále oblast, která není um, úplně rozpracována, někdy je opomíjena a e, jsou příklady aspektů, kde určitě bychom mohli ještě věci zlepšit, takže e, na této věci pracujeme. tak v loňském roce e, jsme zahájili studii, nejprve malou, menší studii ohledně stávajících postupů. To mm, bude studie, která bude odprezentována koncem tohoto roku, bude to jedna z prvních, ale také jsou zde osvědčené postupy. A to je věc, Eh, kterou zejména požadují různé organizace, protože různé členské státy mají nejrůznější zajímavé postupy a pokud o nich nevíte, nemůžete je měřit, nemůžete s nimi ani pracovat, takže to je pro nás velice důležitá oblast činnosti. Dále, eh, co jsme tam také uvedli jako příklad osvědčených postupů, je eh, organizační mapa, jde o malou studii, kde také plníme roli vlastně Institutu pro rovnost šancí a ve střednědobém programu máme také ustavení mužské referenční skupiny, tak abychom viděli, abychom dokázali dobře vizualizovat eh, míru integrace hlediska eh, genderové rovnosti do různých dokumentů. Takže eh, nyní žádáme různé organizace a sítě mužů v Evropě, aby se zapojili do této věci, mimo jiné tedy budeme spolupracovat s těmito organizacemi. Bude tedy také o to, jaký je jejich přístup k této otázce, jaké oblasti činnosti mají identifikovány. To bude začátek a doufáme, že to bude také jedna z oblastí, o které budeme moci poukázat na osvědčené postupy. V loňském roce jsme také zahájili studii o stereotypech a narrativech například v rodině, eh, přímo v terénu, v obci. Jde o to, jak vnímání eh, genderové otázky možná kvůli eh, kulturním specifikám a kvůli historické tradici působí. My chceme propojit otázku toho, jak stereotypy ovlivňují například volbu povolání nebo různé zvyklosti a za pár měsíců budeme mít zprávu také na toto téma. Dále mezi plánované věci, zatím je to pouze ve fázi návrhu, pro rok 2012 eh, pomyšlíme také na otázku mainstreamingu, nástrojů a svědčených postupů, kde bychom se měli zaměřit na eh, genderové, eh, genderové proškolování. Zdá se, že tady je velká potřeba v této věci i na místní úrovni, ať už jde o místní samozprávy nebo nevládní organizace. Takže my pomyšlíme na to, že bychom schromáždili databáze pro školy, genderové školitele, že bychom to dali k dispozici online, tak abychom mohli zpřístupnit kvalitní poradenství a také také samozřejmě ta školení je možné eh, přizpůsobit eh, různým potřebám a dále také naše řídící rada, naše správní rada pomyšlí na uspořádání určité konference či semináře, kde bychom si vyměňovali osvědčené postupy v genderovém proškolování v nejrůznějších oblastech, kde tedy by to bylo prezentováno právě na konferenci, kde nejenom ti, kdo působí přímo v terénu, by se s tím mohli obeznámit, ale také ti, kdo případně mají zájem o podobná školení, eh, by eh, tam mohli přijít eh, a samozřejmě se bude projednávat také otázka kvality a potřebné míry kvality. Mezi naše plány patří také, zejména na základě programu činnosti pro 2011, patří i do budoucna eh, zachromažování osvědčených postupů v oblasti sladění rodinného pracovního života. To zapadá i pod oblast ženy a ekonomika. A dále otázka eh, genderového násilí. Chceme opět eh, veškeré údaje zpracovat a dát je k dispozici na webu. Dále Eh, jsou zde studie, eh, chceme dokončit některé z oblastí, kterých eh, není, nejsou plně schromážděny údaje, například prevenční nástroje a osvědčené postupy v oblasti násilí o ženách či genderového násilí. Opět bychom chtěli mít určitý profil na webu, kde by byla uvedena kvalitní školení a nástroje, dále nástroje genderového mainstreamingu a nyní produkty. Mezi ty by měly patřit publikace, které budou k dispozici Eh, na webu, ale také v tištěné podobě, tak aby si lidé mohli projít eh, různé eh, seznamy nástrojů osvědčené postupy popsané do podrobna ať už u genderového mainstreamingu nebo genderového násilí. Dále v roce 2012 chceme také e, dokončit plán e, tematických sítí. E, Zatím tady ta eh, síť pro genderovou rovnost má obsahovat všechno, nejenom nejrůznější oblasti, ale, jednotliv, ale i jednotlivce a instituce či organizace, které působí v této oblasti. A nyní chceme zavést eh, takovou dílčí síť eh, pro školení, kde by běželo určité diskusní fórum, lidé by se mohli, lidé by mohli sdílet údaje. To platí tady pro genderová školení, také pro gender mainstreaming, pro genderové násilí. Už máme Ehm, ty malé týmy, které se tomu věnují, které se také začaly setkávat, dále eh, muži a maskulinita, dále téma média a mediálně a komunikační experti. Tady jde o, to, o tu změnu předsudku. To dokumentační a informační centrum, které pro nás je tady ústřední složkou, jak vidíte, eh, v prvotní fázi chceme mít nevelkou eh, knihovnu, která by obsahovala eh, zásadní, eh, některé zásadní svazky a literaturu, která je těžko dostupná často. Eh, někdy to mají vysoké školy či výzkumná pracoviště, ale není to řádně distribuováno, šířeno. Ta knihovna bude především vedena online, takže tam budou linky, budou tam vazby na existující databáze, abychom zbytečně věci neduplikovali. A když se někdo připojí na web AGESu tak, a nalezne tam ten link, tak ten odkaz, tak nemusí hledat, složitě hledat na webu a samozřejmě ta, ten link vždycky bude platný, bude vést skutečně na nějaký reálný zdroj. A dále jsou zde ty studie, a metodika, nástroje, které rozvíjíme u všech těch cílových oblastí. To je tedy ta dvojka a do třetice třetí složka Evropská síť která bude rozdělena do dílčích sítí pro různé oblasti a bude sloužit výměně informací a také také zpřístupnění osvědčených postupů a našeho informačního centra. A nakonec poslední, poslední, poslední část zvyšování povědom, povědomí, eh, vytváření sítě kontaktů a komunikace. V tomto roce chceme dovést do finále naši strategii vnější a vnitřní komunikace, zejména té externí, navenek, protože eh, genderová rovnost je někdy konkrétní, někdy velice vágní koncepce. Podle toho, jak se to interpretuje, musí tady být jasný signál vůči různým cílovým skupinám a o toho se týká komunikační strategie, která bude brzy již eh, dovedena do závěru, abychom mohli všem říkat fakty, které budou srozumitelné, argumenty a možná, že také se zařídíme podle rad třeba, jak to některé státy dělali, aby uzavřeli tuto nezeru Evropská síť, to je také o komunikaci. My jsme minulý týden začali také takový půl zdrojů ženy Evropy, teď začneme také stejný půl sdílení takovýchto zdrojů eh, mužů muži Evropy, to je tedy ty, kteří si zaslouží chválo a inspirují Evropu a kteří mohou sloužit svou životem a kariérou jako zajímavé eh, příklady a budeme rozšiřovat samozřejmě i spolupráci se zainteresovanými stranami. Pokračování. Bude to vlastně pořád to samé, to znamená komunikace a vytváření sítí kontaktů a dále ještě o plánech na roku 2012. Samozřejmě, že chceme také vhodným způsobem prezentovat muže. Eh, ne, eh, nejenom ženy, za, eh, ale i muže, kteří přispěli k rovnosti genderové. Začínáme také vydávat elektronický bileten, začínáme teď v malém měřítku, ale budeme dělat více v, ohledu, v ohledně monitorování rovnosti genderové a budeme samozřejmě spolupracovat s evropskými agenturami ve snaze o lepší spolupráci a budeme se snažit maximálně spolupracovat s hlavními zainteresovanými stranami v Evropě a já velice doufám, že všichni ti optimističtí lidé, kteří přišli na eh, otevření našeho institutu, nebudou muset čekat dalších 100 let, aby tam eh, byly další 2% ministrin. Tak doufám, že to zvládneme rychleji. Děkuji. Děkuji eh, paní Langberg za veškeré tyto informace a teď eh, zahajuji diskusi, pokud jsou nějaké poznámky nebo dotazy z pléna. Nejprve má slovo paní Bauer. Děkuji, eh, paní Langbeck. Je opravdu, jsem nesmírně ráda, že vás máme mezi sebou. Už dříve jsme hovořili o nutnosti eh, pravidelně si vyměňovat s vámi názory nejenom ohledně roz, vytváření anebo schvalování rozpočtu, ale také jsme slyšeli, že pracujete teď na velice zajímavých tématech. A e, já nevím, jak by se to dalo zařídit, ale možná, že by bylo docela pěkné, kdyby bylo možné tady prezentovat všechny vaše studie, protože je to přece věc, která nás všechny zajímá. Proto bych vám chtěla položit několik otázek a doufám, že nám zbyde čas ještě v Budapešti, abychom si pohovořili i o dalších. Tak tedy několik otázek. Co se týče násilí páchaného na ženách, byla taková představa, že Eh, by měla být, by ten, tu úlohu sledování této věci by měl plnit váš institut. Je, děje se s tím něco nebo ne? Protože mně se zdá, že v tom španělském modelu další sledování případů násilí se děje na základě spolurozhodování. Možná, že jiné statistiky nejsou jenom na tom hlavním klíčovém rozhodnutí založené. Takže se vás ptám, jak se na to díváte? Zda máme dostatečné množství komparabilních dat. Prostě jaká je situace a je, co s tím bude v budoucnu. Kdy bude se to dělat jenom sem tam občas, anebo to bude nějaké trvalé monitorování. Druhá věc Eh, já jsem viděla a vy jste o tom také se zmínila, že plánujete školení eh, těch, koho to bude zajímat. Zapojujete se také do projektu eh, týkající se rozšíření, protože v rámci projektu People to People jsme tady měli návštěvy, tak by možná bylo důležité abychom i takto s lidmi pracovali, s lidmi, kteří přijíždějí z kandidátských států. A konečně mi dovolte, abych se vás zeptala, jaká je vaše představa, jak je možné udržovat kontakty s vaší institucí, mezi vaší institucí a na, naším výborem. Děkuji. Děkuji. Paní Thompson, prosím. Já bych také chtěla vám poděkovat za tuto prezentaci a také za to, že už se vám práce rozbíhá. Myslím si, že je to všechno velice důležité. Mám jenom drobnou otázku, která se týká eh, priorit, oblastí priorit. To je dobré, že postupujete podle statistik a ukazatelů, ale my legislativci si musíme porovnávat různé legislativy v Evropě. Tady píšete o násilí, že vypracujete studii, která se bude týkat osvědčených praxí, jak řešit násilí na ženách. A to si myslím, že je velmi důležité, ty osvědčené praxe, aby se pak mohly šířit na celé, po celé Evropě. A pak tady mě něco chybí, co se týče ženy a e, ekonomika. Přitom tři předsednictví to kladou sobě jako prioritu. Říkáte, že pracovní příležitosti, uvádění do souladu pracovních a mateřských povinností, péče o děti. Teď e, komise má návrh také na ženy v rozhodování i v podnicích. A já prostě se myslím, že pro mě je těžké, i když se o to snažím, zjišťovat, co se děje v jednotlivých členských státech, jaká je legislativa v Itálii, ve Francii, Belgii, co se chystá v Nizozemí a tak dále. Takže si myslím, že kdybyste mohla něco tam napsat o ženách, a ve, ve veřejných a soukromých podnicích. A pak bychom si to, a jak se účastní rozhodování. A pak bychom si to mohli porovnat. Myslím si, že mnozí se zatím inspirovali norskými zákony, ale opravdu toto téma ženy a ekonomika a žena a rozhodování, to je velice důležité, protože teď se to sice šíří po celé Evropě, ale nikdo o tom nemá přehled, dokonce ani členské státy jednotlivé nevědí, co dělají jiné členské státy, takže osvědčené praxe, sdílení zkušeností z těchto praxí, to je velice důležité. Děkuji, paní Tomsenová. A nyní dávám slovo paní Bastošové. Děkuji, paní předsedkyně. Já začnu tím, že eh, poděkuji paní ředitelce Institutu pro genderovou rovnost za její příspěvek. Je velice důležité eh, vědět, v jakém stádiu se nachází jejich práce, jak to bude vypadat příští rok. A co se týče jejich práce, tak bych se chtěla zeptat, zaplánují sběr údajů, které by byly srovnatelné a které by se týkaly žen podnikatelek v Evropské unii a v každém jednotlivém členském státu. A zda tedy plánují takovou věc a pokud ano, tak kdyby eh, takovéto údaje byly k dispozici. A co se týče smíření rodinného a profesního života, tak e, zde se chci zeptat, zda sběr údajů se děje extenzivním způsobem v každé jednotlivé zemi. A dále se chci zeptat, zda e, ty osvědčené postupy, které možná se stanou jaksi objektem výměny pomocí tohoto institutu. zda existuje jakýsi časový harmonogram pro předložení tedy a sběr a seznam, vypracování seznamu takovýchto osvědčených postupů. Děkuji. Děkuji. Paní Kosta, prosím. Děkuji mnohokrát. I já bych samozřejmě ráda poděkovala paní Langbakové, která čelí obtížnému úkolu. Poslání jeho institutu je velmi obsáhlé. Dovolte mi zmínit pár věcí. Jednak jste zcela správně řekla, že se snažíte dosavadního, jste se snažili dosavadního času využít k vypracování své metodiky. To je nesmírně důležité. To je věc zásadní pro úspěch všeho ostatního. A moje první otázka se bude týkat statistiky. Často v EU nemáme dostatek statistických údajů, jak za celou EU, tak za jednotlivé členské státy, eh, pokud je o podrobnější údaje, eh, často také je obtížné eh, ty údaje porovnávat mezi členskými státy. Eh, vy jste správně uvedla, že chcete spolupráci na dvou úrovních, jednak na evropské úrovni s agenturami, které již v této, na tomto poli působí, a také s vnitrostátními agenturami a orgány. Předpokládám, že se budete snažit samozřejmě zabránit překrývání činnosti s Eurostatem, ale v Eurostatu genderový mainstreaming samozřejmě je do jisté míry také eh, pokryt. Vy pak máte své vlastní priority. A předpokládám, že vás bude zajímat, jaké statistické údaje má k dispozici Eurostat k těm 12 tematickým oblastem, protože Eurostat vykonává svoji činnost, a já předpokládám, že vy ani nebudete mít dost zdrojů pro sestavení své vlastní databáze, která by pokrývala úplně všechno, ale eh, kdybyste využívali již stávajících údajů z Eurostatu a potom si rozpracovali detailnější databáze vlastní, tak to by asi, bylo, to by asi byl vhodný postup. Také um, by bylo vhodné členskými státy nastavit stále tabulky, protože členské státy pracují s vnitrostátními uh, statistickými údaji. Určitě budete spolupracovat také s výzkumnými ústavy v jednotlivých zemích. Je pravda, že v členských státech zatím není uplatňován nějaký hloubkovější přístup k genderovým statistikám. A dále je zde otázka srovnatelnosti údajů. Často se srovnávají data, která nejsou homogenní. Například pro oblast zaměstnanosti. Lidé říkají 60% zaměstnanosti nebo 20% zaměstnanosti, ale nikdo neuvede, zda jde o smlouvy na plný úvazek nebo na částečný úvazek a podobně. Další věc. E, pokud jsem to správně pochopila, pro 2011 máte dvě priority. E, jim ekonomika a životní prostředí. V některých oblastech e, nestačí indikátory. Potřebujeme další. Takže předpokládám, že se pokoušíte společně eh, s, s výzkumníky z jednotlivých členských států a s experty stanovit indikátory. A zajímalo by mne, jak vybíráte experty a odborníky pro jednotlivé oblasti. Zda se obracíte na vnitrostátní úroveň a žádáte o nějaká doporučení, nebo se obracíte na vysoké školy. Myslím si, že je důležité vědět, komu nasloucháme u genderové rovnosti. To též platí pro oblast médií. Nedávno jsme uspořádali seminář, eh, který měl ohromující výsledky hm, či ohromující výstupy. Ukázalo se, jak tragicky mohou někdy působit eh, ty stereotypy. Já si myslím, že toto určitě může být eh, jedna z oblastí vaší činnosti. Možná by komise mohla zadat třeba nějakému italskému autorovi, aby vypracoval brožuru, eh, která by ukazovala, eh, jaký je typický portrét ženy v médiích. Je prostě třeba zajistit eh, žádný monitoring a také se snažit předcházet násilí na ženách. Protože ono je sice hezké tady rozhodovat a přijímat politiky, ale ta realita přímo v životě musí také být odpovídající. Děkuji, paní Kosta. Mám tady na seznamu ještě tři kolegy a kolegyně. Měli bychom se pokusit tuto rozpravu ukončit do 18 hodin, eh, protože nám zbývá na pořadu dne ještě další bod. Ráda bych tedy apelovala na všechny, abyste se pokusili hovořit stručně a přidržte se prosím příslušné problematiky ve svých dotazech. Není má slovo paní Nikolaj. Děkuji. Já rozhodně vítám toto setkání, tuto možnost k výměně informací. Já na vás nemám žádný dotaz, protože vás je zatím málo a je jistě obtížné pokryt eh, takové spektrum činnosti. Eh, určitě se na vás hodně lidí obrací, hodně míst obrací se žádostmi o studie a navíc jste zatím nová instituce. Takže já pro vás mám jenom takový podnět či návrh. Já věřím, že v zájmu efektivnosti a viditelnosti vašeho institutu eh, by bylo vhodně, by bylo vhodné nastavit si nějaký mechanismus spolupráce mezi tímto výborem a vaším institutem. Podle mého názoru vy musíte představovat eh, expertní podporu pro náš výbor. My potřebujeme eh, eh, vaše expertní stanoviska pro naše zprávy. Možná bychom mohli nastavit nějaký mechanismus spolupráce, abyste věděli o tom, jaká jsou naše prioritní témata a abychom tedy potom měli k dispozici od vás příslušné informace, až to bude zapotřebí v souvislosti s jednotlivými zprávami. Dále, eh, pokud je o vaši zmínku o spolupráci s členskými státy. E, dnes čelíme obtížným časům a musíme si uvědomit, že e, genderová problematika ustupuje do pozadí e, ze seznamu priorit v členských státech. Dnes jsme svědky situace, kdy mnoho členských států omezuje působnost genderových orgánů, uzavírají se ministerstva pro ženské otázky. U nás, protože máme pouze státní tajemnice, jsou některé země, které úplně uzavřely příslušné orgány. A to je obrovský problém, protože do budoucna pak bude obtížné eh, zvyšovat, eh, respektive tedy nastolovat toto téma a zaručit určitou kontinuitu eh, při jeho řešení. A moje otázka na vás na závěr je, jak vám můžeme my pomoci v nastavení dobré spolupráce s členskými státy. Děkuji mnohokrát a nyní dáme slovo naše místo předsedkyně paní Morin Chantier. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych se vrátila eh, k otázce metodiky. Ta eh, vaše analýze. budou jistě zajímavým vstupem do naší činnosti. pokud jsem to dobře pochopila, chcete vypracovávat statistiky, které nám umožní srovnání mezi členskými státy. Byla bych ráda, kdybychom také eh, mohli mít určité, mm, určitý dynamický obrázek o situaci u některých témat totiž nemáme pocit nějakého pozitivního vývoje a dokonce se ta situace stává obtížnější oproti eh, situaci před pár lety. Čili otázka o pokroku či naopak regrese, to si myslím, že by mělo také jasně vysvítat eh, z analýz a statistik, eh, které budete produkovat. Protože určitě je zde možnost rozvíjet určité, vypracovat určité politické strategie podle toho, jaký je reálný posun dopředu či naopak dozadu. Děkuji a nyní dávám slovo paní Figueiredo. se nemluví na mikrofon. Ah, eh, Děkuji. Já bych pouze chtěla nadnést jednu otázku, která se týká problému s rozdíly v platech a rovněž se týká eh, jistých praktik, jistých pozitivních praktik, které již byly realizovány v rámci boje proti sociálním nerovnostem. Hovořím například o programu Equal, když existoval. Hovořím také například o e, poradkyně pro rovnost, které byly v některých podnike, v podnicích, nebo mám také na mysli i jistou přímou práci, která byla odvedena e, v podnicích přímo, kde došlo k aplikaci iniciativy Equal a tímto způsobem, e, nebo cíl byl snižovat um, rámec klasifikace podniků, ve kterých došlo k aplikaci tohoto principu a tak došlo ke snížení diskriminace. Eh, v Portugalsku bylo také několik pozitivních příkladů, zapojili se do toho odbory, pracovníci i podnikatele a mělo to eh, značně pozitivní výsledky, eh, dokonce v některých velkých podnicích to bylo uplatněno a Eh, týkalo se to například průmyslových podniků, který tímto způsobem, eh, význačným způsobem navýšili počet žen, které v nich eh, podnik, pracovaly. Promiňte, týkalo se to například automobilového průmyslu a rovněž to došlo k tomu, že se vlastně snížil rozdíl v platech muž a mužů a žen. A já si tedy myslím, že by bylo velice důležité, eh, jak si udělat jakousi statistiku, jak vypadá situace v jednotlivých členských zemích, abychom se mohli potom snažit, jak si zahájit určitou akci nebo činnost, která by eh, vlastně eh, nám umožnila skončit s tímto sakdálem, protože zde máme několik desítek let po to, co byla schválněna směrnice o rovnok rovnosti v oblasti platu a stále zde máme ještě obrovské platové rozdíly. Děkuji. Děkuji paní Figueredo. Pan Langbach nyní může zodpovědět otázky, které jí byly položeny. Děkuji. Děkuji za všechny ty dotazy, náměty a já se rychle vynasnažím na ně odpovědět. Nejprve tady byly otázky týkající se z těch studií. Jejich seznam, který jsme získali minulý rok, a úplný seznam bude ve výroční zprávě. Teď vypracujeme návrh a budeme mít určitě e, plný seznam, je to 67 až 14 studií. A určitě je to důležité pro vás, abyste viděli, co také plánujeme i na základě prvního úvodního sběru dat. Pak ta observatoř. To po, my po současné době vypracujeme, zpracováváme koncepci, ale rozhodnutí samozřejmě musí být přijato na evropské úrovni teď srovnatelná data, informace, jak říkáte, Španělé mají jeden soubor, jiní zase jiný. Teď například eh, nám jde také o sledování násilí páchaného na ženách a zase můžeme porovnávat prostřednictvím takového sledovacího střediska, takové observatoře, různé pracovní metody v různých státech. Naše první studie bude opravdu jenom začátkem. My jsme zatím nedělali žádná, žádná, žádnou velkou studii, protože agentura pro základní práva dělala velký průzkum, takže my s nimi spolupracujeme a alespoň pro začátek budeme čerpat z jejich dat. A ta naše první studie je opravdu zatím v malém měřítku, ale osvědčené praxe a také školení tam, kde to ještě nebylo zařízeno, tam se budeme snažit získávat užitečné informace. Ohledně rozšiřování. My ještě v tomto procesu zapojeni nejsme, ale eh, generálně ředitelství pro rozšiřování už se na nás obrátil. Jak už bylo řečeno v souvislosti se školením, budeme mít databáze a e, instruktoři i DG rozšiřování to určitě budou pokládat za důležité. Pak bylo ještě několik dalších otázek. Nás, e, vý, nás výbor žen navštíví v květnu a to je samozřejmě pro nás velice důležitá událost, protože netrpělivě čekáme na tuto příležitost, abychom mohli s vámi všechno projednat, včetně spolupráce. Teď ohledně rozdílech v legislativě a jak to lze porovnávat. Studie také eh, ekonomik, o ekonomice a ženy zapojené do rozhodovacích procesů. Samozřejmě, že rozdíly v legislativě to je věc, kterou jsme zatím ještě nemohli pořádně probrat, ale ekonomika a ženy v rozhodovacích procesech je součástí o toho, o čem teď hovoříme. Totiž alespoň ty osvědčené postupy by měly vyplynout ze studie, kterou začneme dělat v roce 2012 a budeme to potom prezentovat řídící radě. My si taky myslíme, že to je velice zajímavý způsob, zajímavý přístup, nebo více takových přístupů. Takže alespoň co se osvědčených postupů týče, určitě by to bylo výborné. Teď ohledně e, témata ženy, podnikatelky a osvědčené praxe. My už jsme začali spolupracovat e, s komisí z DG pro podnikání a jedny, jedna kolegyně nebo kolega Eh, se zúčastní semináře a uvidíme potom, co bude možné dělat. Eh, Generální ředitelství pro podnikání má maximum informací a statistických údajů, takže rádi bychom s nimi o tom jednali. Statistiky ještě. Eurostat. My velmi dobře spolupracujeme s Eurostatem také se účastní našich pracovních skupin. A vždycky, když děláme studii, tak si to eh, ověřujeme o Eurostatu, protože jinak bychom mrhali zdroje a časem. Takže i s nimi podepíšeme dohodu o spolupráci. Pak výzkumné agentury jak je volíme. Zítra se sejdu se zástupci DG pro výzkum, budeme zase hovořit o tom, co by se dalo dělat a o tom, co oni už provádějí a co my bychom mohli z toho zapracovat do své práce. Pak, jak volíme experty. My eh, jednáme podle zástupu eh, zásady EU, že jestliže potřebujeme outsourcing, pak to musí být veřejná zakázka. Máme univerzity, s nimiž tedy subdodavatele, dodavatele studií, eh, to jsou univerzity a jiné organizace. Stereotypy to tady ještě bude na dlouhou dobu a Uvidíme, jak to tam zapracujeme. Členské státy a škrty v oblasti činnosti spojené s rovností eh, pohlaví, s genderovou rovností. Ano, bohužel to je tendence, kterou my neovlivníme. Jistě by nás zajímaly eh, nápady, ale to je věc členských států, to neovlivníme vývoj, evoluce a jestli je možné nějak vidět, vidět trendy, jestli se to projevuje i ve statistikách. Teď už máme vlastně první krok, první úvodní studii. A my se samozřejmě čerpáme ze všech otevřených zdrojů. My nechceme v tomto směru příliš lidi zatěžovat, ale myslím si, že za tři, za čtyři roky už by to mělo být možné vidět, jak se věci vyvíjejí, jaké jsou trendy. Pak rozdíly v platech a osvědčené praxi. DG pro zaměstnání má hodně informací o této, tomto rozdílu v platech a mají statistické údaje, takže zase by nás zajímaly osvědčené postupy a jak různé jak by se dalo spolupracovat i na publikacích. My samozřejmě se budeme snažit potvorovat akce komise v rámci této strategie, ale to už je pro budoucnost. Děkuji. Děkuji vám také, paní Landbach. Náš výbor se výrazně zasadil v uplynulém desetiletí o ustavení vašeho institutu. My samozřejmě budeme sledovat eh, výstupy z vaší činnosti, budeme s vámi v kontaktu a budeme se těšit i na návštěvu Vilniusu v rámci rozvíjení další spolupráce. Děkujeme vám mnohokrát za informace, které jste nám poskytla. A nyní se podíváme na další bod na dnešním pořadu dne. Dospěli jsme k bodu 10 ženy podnikatelky v malých a středních podnicích. A nyní si můžeme vyslechnout naše zpravodajku paní Jana Kurakis, eh, které hned dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, pokusím se pohovořit co možná nejstručněji, eh, osvětlit souvislosti a další směřování této zprávy. Eh, Prostudovala jsem se mnoho zdrojů, ať už jde o ženy OSVČ nebo ženy, které eh, působí v těch eh, podnikových federacích, které působí ve správních radách. Eh, spolupracovala jsem také s pracovištěm na komisi, které se věnuje právě problematice podnikání. Společně se stínovými zpravodajkami jsme nashromáštili, nashromáštili také další návrhy. Byla bych vděčná za, i za další e, setkání se s těmi zpravodajkami. Ovšem zatím ta zpráva je pracována zejména z hlediska Velké Británie. Byla bych ráda, kdyby se mne obrátili i lidi z jiných členských států, kde také existují osvědčené postupy, které by se to měly promítnout. E, měly být zahrnuty do směrnice. E, poprosím o prezentaci průsvědka číslo jedna. Bude to možné? Poprosím o průsvědku číslo jedna, kde jsou zobrazeny různé kategorie lidí v zaměstnání. Zdá se, že to nebude fungovat. Takže u podnikání máme různé kategorie podnikatelů. Jednak jsou to lidé, kteří jsou jaksi od přírody podnikaví. Někteří, někteří lidé prostě bez ohledu na to, co se, co se děje, eh, vždy eh, budou podnikat, eh, jsou nezávislí, jsou nadšení, nebojí se rizika, ale zároveň je skupina lidí jsou lidé, kteří nikdy nebudou podnikateli, kteří raději eh, fungují ve strukturovaném prostředí, eh, kteří eh, nemají příliš rádi riziko. Takže v souvislosti s podnikateli bychom se měli zaměřit na ty, kteří určitě podnikateli budou a kteří by se by mohli stát. Asi od začátku bychom měli mít na paměti, že podnikatel či podnikatelka to není člověk, kde bychom měli rozlišovat pohlaví. O to tady vůbec nejde. Ani nejde o e, úroveň dosaženého vzdělání. Jedna ze stěnových zpravodajek mi řekla, podnikatelé jsou jedině lidé, kteří dosáhli vysokého vzdělání. To není pravda. Může to být kdokoliv, může to být někdo ještě velmi mladý, e, může se, tendence k podnikání se může e, se může objevit už u dítěte, které prodá bombony svým kamarádům, ale zároveň může být podnikatelem skutečně nějaký akademik, ale mohou to být tedy lidé s nejrůznější kvalifikací. Podle nás je u této iniciativy důležité, že zatímco podnikateli se mohou stávat muži i ženy, v tomto případě jde o to, jak pomáhat, jak podpořit ženy v tom, aby se staly podnikatelkami. Poprosím o průsvědku číslo 2. Není k vidě, nevidíte na to, je to příliš písmo. V každém případě méně žen než mužů se stává podnikatelky, podnikateli. Taková je skutečnost. Je tedy třeba se zaměřit na to, jak působit od zdola a podpořit ženy eh, v podnikání, jak eh, jim zajistit potřebné dovednosti. Eh, čili nejprve třeba stanovit, co, lidem, co ženám brání. Dále je třeba podpořit osvědčené postupy a pomáhat členským státům v tom, jak podpořit ženy v podnikání. Eh, tím, že se toto téma ocitá na pořadu dne v našem výboru, jsme snad eh, zahali diskuse na toto téma. Vzhledem k hospodářské krizi mohou ženy podnikatelky sehrávat důležitou roli, protože eh, podnikání umožňuje určitou flexibilitu a sladění, sladění rodinného a pracovního života. A samozřejmě není to snadné, protože podnikání je prací na 24 hodin denně. Dále vlastní iniciativa, ženy často nejsou dostatečně uznávány v podnicích. Také víme, že pracovní ženy, ča, pracující ženy často potřebují větší flexibilitu, protože také zajišťují si primární péči v rodině a zároveň třeba zajistit sladění rodinného a pracovního života, jak jsem zmiňovala. Potřebujeme více údajů, potřebujeme komplexní ucelené údaje, pokud jde o to, jaké typy žen, eh, jakého otického původu, Eh, jakého věku, eh, do jaké oblasti podnikání se chtějí pouštět a tak dále. Poprosím o další eh, průsvědku. Tady jde o jádro celé zprávy. Co je důležité, je takový ten postoj, ano, dokáže to. Tady to je plakát z doby války, který zobrazuje skutečnost, že ženy dokáže bojovat stejně tak jako muži. Čili v vštěpování takovéto pozitivního postoje může probíhat na školách, na vysokých školách. Ehm, také eh, jsem tam dala eh, za čtvrté role models, tedy vzory eh, ženy, které jejichž příkladem se můžeme nechat vést. V Británii často zmiňujeme například Margaret Thatcherovou, nebo třeba můžete chtít následovat příklad Viktorie Beckhamové. Já osobně preferovala Margaret Thatcherovou, ale v každém případě dobré mít vzory. Vy byste preferovala Viktorie Beckhamovou. Dobrá, něco mezi tím, někoho takového neznám. A další věc je podpora. Eh, podpora prostřednictvím eh, ženských skupin, eh, různých mentorských skupin, ale zpřístupňování finančních informací, možnosti financování činnosti hm, ženy velvyslankyně, na tom pracuje komise. A poslední věc, kterou jsme se zabývali, je možnost volby Eh, můžete se stát eh, podnikatelkou, ať v mladém věku, či ve stáří, ať máte děti nebo nemáte skutečně ta časová fáze, ve které se stanete podnikatelkou, závisí jenom na vás. Vy se také sama volíte svoji flexibilitu, svoji míru flexibility v práci a e, samozřejmě podnikatelky také, se, také musí schopny pracovat e, s technologiemi a e, komunikačními prostředky. Já jsem to proběhla skutečně velmi rychle, protože nejde o to, jak je můj pohled na věc. Především mě zajímají vaše podněty. Děkuji vám, to bylo opravdu velice zajímavé, paní Jana Kutakis. Bohužel musím konstatovat, že již nám nezbývá mnoho času. Mám zde šest zájemců o slovo, ale to opravdu vás prosím, abyste byli velice struční a nehovořili déle než dvě minuty. Jako první má slovo paní Thompson. Požádána, abych tady něco řekla za Mary Honeyball, že ta tady dneska není. Tak já vám přečtu, co napsala. Uh, já se omlouvám, že dnes nemohu být přítomna na první prezentaci a diskusi návrhu zprávy o podnikání ženách malých a středních podnicích. Nejprve chci poděkovat paní Janu Kapadávádes za práci na této zprávě a za to, že tak dobře eh, se komunikovala a spolupracovala se stínovými zpravodaji během výzkumu a sepisování zprávy. Jistě všichni souhlasíme, že tato zpráva se týká věci, které která je zásadně významná, přičemž zatím ještě nebyla dostatečně proskoumána. Eh, současná globální ekonomická a finanční krize eh, se negativně projevila i na podnikání žen v malých a středních podnicích, protože eh, mnohé ženy byly odrazeny od toho, aby začaly nový podnik. Pokud chceme maximálně zajistit oživení, tak členské státy musí investovat do tohoto velice důležitého um, pole práce. Už jsem měla příležitost jako spravodajská um, stínová zpravodajka za socialisty sejít se se zpravodajkou a dát svoji zpětnou vazbu. Ale chtěla bych pár věcí zopakovat. Týká se to oblasti, kde se myslím, by ta zpráva mohla být ještě lepší. Velký dojem na mě udělalo několik aspektů. Tato zpráva plně souhlasím s tím, co říká v odstavci 7, že dívky prostřednictvím speciálního vzdělání by měly mít možnost také mít zkušenost s životním cyklem biznesu, zatímco jsou ještě ve škole škole. Čím dříve se žín, díky povzbuzují k tomu, aby, že se mohou rozhodnout pro podnikání, tím je pravděpodobnější, že to udělá. Je to důležité také zajistit kvalifikace celoživotní vzdělávání, ale hlavně udržet jejich zájem, dokud jsou mladé a dokud ještě začínají svoji kariéru od mládí, ale mnohé dívky jsou odhazovány od studia z předmětu států, které jsou pocitovány jako mužské. A proto je třeba rozšiřovat eh, spektrum předmětů a eh, typů povolání, aby mohli mít veškeré návyky a kvalifikace, které potřebují pro úspěch. Už jsem poslala paní Janoky Dádiges několik námětů pro eh, doplňovací pozněvací návrhy, budeme mít další a velice se těším na to, že, se budeme, že to budeme projednávat. Trochu jsem to zkrátila paní Cornelisen, děkuji paní předsedkyně. Myslím si, že je to věru důležité téma a bylo by určitě vynikající, kdyby více žen podnikalo za správných podmínek. V době, kdy je krize, kdy je hodně lidí nezaměstnaných, tehdy eh, mnozí muži, ale i ženy eh, se stávají samostatně výdělečně činnými a mnohé ženy tak mohou eh, spojit práci a péči o děti, protože volné povolání umožňuje člověku, aby si přizpůsoboval pracovní dobu potřebám. Myslím si, že v té zprávě se hovoří o několika věcí, které eh, mohou skutečně pomoci vytvořit správné podmínky, například eh, rozšiřování informací týkající se přístupu ehm, k, men, ehm, k expert znalostem a k investicím pro mladé ženy, ale trochu mi tady chybí přístup k sociálním právům pro eh, podnikatelky. Eh, duch, práva na důchod, eh, důchod eh, v případě postižení nebo možnost mateřské dovolené a také přístup k zařízením pro péči o děti, protože většinou to organizují zaměstnavatele a pokud někdo podniká sám, tak má těžší přístup k zařízení, jako jsou školky, kde se pečuje o děti. Myslím si, že, přístup, pří, že se hodně tady zdůrazňuje to, co je dobré, ale myslím si, že bychom eh, se neměli vyhýbat i zba, zmínkám eh, o tom, že někdy ženy jsou nuceny začít podnikat nebo být eh, samostatně výdělečně činnými, protože jinou možnost nemají. A je třeba také věnovat pozornost těm ženám, pro které by mohlo být řešení samostatně eh, vydělečná činnost, například ženy, které pracují doma, a to je ta nedeklarovaná práce. A možná by bylo také zajímavé něco dodat o tom, jak dnes vypadají současné evropské eh, programy na podporu podnikání. Možná by bylo důležité a dobré vyhodnotit jejich dopad. To by byly zajímavé výsledky a bylo by také důležité popracovat na otázkách genderových. A nakonec eh, paní Jana Kudáky snad vás potěší, že já se zúčastním eh, slavnosti, kdy bude odměněna eh, nizozemská podnikatelka roku. Bude to příští týden. Děkuji, paní Cornelis. Musíme myslet na čas. Paní Bastos, prosím. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já se rovněž pokusím o co nejvyšší možnou stručnost. Chtěla bych poděkovat za přístup paní zpravodajky a rovněž bych chtěla říct, že je důležité nebo potrhnout ty dvě věty, které řekla, totiž, že se chceme soustředit na osoby, které mají podnikatelské schopnosti a je to jedno, za to jsou ženy či muži a jedno, jaký mají věk. A pomocí této iniciativy, která je v tomto zprávě, že tedy chceme pomoci ženám v tom, aby se staly podnikatelkami. Já si myslím, že tato filozofie kterou relatorka eh, zpravodajka vtiskla této zprávě, je velice důležitá, nikoho nestigmatizuje a není karit, karturou záměru této komise. Myslím tím tedy mm, Eh, ta naše doporučení členským státům v tom smyslu, aby se snažili o to, aby co nejvíce žen se stalo podnikatelkami. Rovněž chci říct, že ty dvě klíčové otázky, kterým se věnuje tato zpráva, totiž um, ehm, jak si podpora v přístupu k financím a ke vzdělávání, rovněž přístup technolo- informačním technologiím, komunikačním technologiím, že toto vše syntetizuje velice jasným a dobrým způsobem to, co by mělo být učiněno proto, abychom vytvořili eh, potřebné podmínky pro to, aby tedy ženy se v tomto smyslu rozvíjely. A chci říct si, že bodu jedna, nebo je třeba uvědomit si, že financování je klíčové. Další byl, což je vzdělávání k podnikatelství. Toto vzdělávání k podnikatelství by mělo být učiněno samozřejmě na druhém stupni vzdělávání a rovněž tedy na univerzitním eh, stupni vzdělávání, tedy středoškolské a vysokoškolské vzdělávání. A Mělo by to zohlednit tedy ženy, výchova tedy žen k podnikatelství. A rovněž zde máme tedy umožnění výmě, lepší výměna osvědčených postupů. Je důležité, aby členské státy mohly vytvářet platformy pro to, aby mohly podpořit či umožnit to, aby ženy podnikatelky měly v Evropské unii usnadnění život. To si myslím, že je také skvělá věc a rovněž také ta otázka eh, nástrojů informačních a komunikačních technologií, zdrojů, které se toho týkají, bylo to již řečeno paní ředitelkou institutu. I toto eh, je velice dobré, že i ona tomu věnuje zvýšenou pozornost. Děkuji. Děkuji a nyní paní Češková. This is uh, já vám přeji dobrý večer. Uh, chtěla bych uh, předem říci, že asi budu typickým příkladem ženy podnikání, podnikání malého až středního rozsahu, protože než jsem přišla sem do Evropského parlamentu, tak e, jsem celý život předtím podnikala jakožto advokátka, účetní daňová poradkyně v tomto, jak vy říkáte, malém a středním rozsahu. E, takže si myslím, že vím přesně, o čem hovořím, co se týče tady toho tématu. Můj názor je, že je potřeba obecně ve všech členských státech hovořit o tom, že ženy podnikatelky za prvé nemusí mít zvláštní pobídky a výhody, ale potřebují mít naopak velmi dobré společenské prostředí a celkové podvědomí, že mohou zvládnout jak svoje podnikání, tak rodinu. A nemusí zůstávat závislé na svém manželovi, partnerovi a tak dále. Prostě mohou zůstat u svého řemesla, u své profese. Já si myslím, že důležité je, abychom zvyšovali povědomí o tady tom. A jsem o tom naprosto přesvědčená i se své vlastní zkušenosti. Děkuji. Mrs. Sinclair. Děkuji paní Češkové a nyní má slovo paní Sinclair. Eh, Děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěla paní Jana Kodákis poděkovat za to, jakou práci si dala a že si žádala i moje stanovisko. Ona se samozřejmě na to dívá z britské perspektivy Federace malého podnikání, to je nevládní organizace ve Spojené království v roce 2009, eh, přišla s programem a žádala nové europoslance a Evropskou unii. Prosím vás, už nedělejte žádnou další legislativu. A já si tedy kladu otázku, proč tady chceme eh, nárůst nebo další práce na současné směrnice, protože malé podniky trpí. To jsou jedny z největších eh, zaměstnavatelů ve Spojené království a tady je snaha ze strany Evropské unie je přeregulovat. A týká se to i žen podnikatelek a to právě Evropský eh, soud nedávno vydal rozsudek, týkalo se to eh, pojistného aut a já jsem dostávala dopisy. Vždyť si pamatujte, že e, oni samozřejmě ty pojišťovny nesníží pojistné pro ženy, naopak zvýší mužské a tím pádem zvýší potom na stejnou úroveň i pojištění, které platí ženy. Takže to jak nějaké výhody se k nám nedostanou, když se přeregulovává, nepřeregulovávají se jenom muži, ale i ženy a tohle to je třeba si uvědomit tento výbor z mého hlediska je trošičku mimo mísu, protože vlastně je to jako kdybychom se vrátili k podnikání v 70. letech, ale měli byste se zamyslet, eh, abyste zjistili, co je důležité pro muže i ženy, aby se vytvářely pracovní příležitosti, takže prosím vás, už moc neregulujte. Děkuju. Paní Nikolaj. Děkuji, paní předsedkyně. Už je pozdě a takže asi mi nepřísluší za Alde probírat celou tuto zprávu. Já chci poblahopřát eh, zpravodajce. My o této zprávy očekáváme odpověď na dvě otázky. Potřebujeme řešit téma proč hledáme nejlepšího muže pro tento, pro tento post. Může to být žena eh, a dále, že prostě a další, další oblasti bude tedy Small Business Act, zákon o drobném podnikání. Já si myslím, že ve vaší zprávě musíte eh, zmínit také nějaké pozitivní opatření, které by zlepšilo účast žení, žen pardon, na podnikání, protože klíčová by v této době krize došlo k proměně trhu práce. Je třeba, aby ženy byly více zastoupeny v této oblasti. Máme vypracovan pozněvací, respektive připravený pozněvací návrh a včas vám jej předložíme. Paní Figueiredo, prosím. Paní Figueiredo, děkuji, paní předsedkyně. bych, bych chtěla pozdravit naší kolegyni zpravodajku, poděkovat jí. Ona zde nadnesla své názory velice jasným způsobem a Eh, již jsme tedy měli příležitost trochu hovořit o, o tom všem, protože asi před eh, třemi lety jsme zde měli zprávu, která se týkala účasti ženy v průmyslu. A já jsem byla zpravodajkou této zprávy. A tato zpráva byla ve své době velice důležité, proto abychom tedy, tehdy jsme chtěli ukázat na velké problémy, které existují v průmyslovém sektoru, na ty obrovskou diskriminace, které tam i nadále přetrvávají. Eh, Jinak tam máme obtíž eh, v rámci přístupu žen k určitým průmyslovým odvětvím, které jsou prodlá, pokládány že mužské, protože jsem tady hovořila o programu Equal, který se k tomu také vztahuje. A Eh, rovněž eh, samozřejmě hovořím o přirozené nutnosti k tomu, abychom ve fázi, jako, jako je takto, eh, jak si se zaměřili na malé a středně velké podniky, které jsou vedeny ženami. Eh, mikropodniky samozřejmě sami o sobě mají eh, v současné době velké problémy, ale pokud jsou vedeny ženami, tak oni se ty obtíže ještě prohlubují. Zejména co se týče přístupu k úvěrům, protože banky velice často vytváří ženám velké obtíže. A to se tedy netýká právě pouze jaksi podnikatelům eh, ze malých a středně velkých podniků, ale týká se to zejména žen, pokud tedy podnikatelky jsou ženy a ne muži. A proto si myslím, že je velice důležité, abychom opravdu tento aspekt eh, velice potrhli. to je navíc důležité. A dále chci říct, že eh, samozřejmě máme s kolegyní jisté rozdíly ideologického důvodu, ale i přesto tedy ji v tomto podporuji a myslím si, že tam jsou ještě stá místa, které bychom mohli trochu zle změnit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Jednak chci říci bravo Mariana Kodakisové, protože to je opravdu vynikající výsledek, jak co do obsahu, tak co do formy a co do té prezentace. To nás všechny zaujalo. Eh, jedna věc, kterou bych ráda změnila, myslím si, že skutečně bychom měli zdůraznit potřebu podpořit Eh, různé sítě ženských organizací eh, lokálně, nejenom prostřednictvím nových technologií, ale myslím si, že mladé ženy podnikatelky eh, potřebují pocitovat vzájemnou podporu. Samozřejmě prostřednictvím nových technologií, ale také na místní úrovni či na krajské úrovni by, měla fungo- by měly fungovat sítě žen podnikatelek, které bychom mohli podpořit. Já si myslím, že to je taková důležitá páka, čili podporný prvek. A dále bych ráda zdůraznila v bodě 11 zprávy se apeluje na členské státy, aby, um, aby investovali do místních um, uh, obchodních komor uh, žen podnik, pro ženy podnikatelky. Já si myslím, že uh, jsou to obchodní komory a průmyslové komory, které musí sami vyhledávat ženy, protože musím říct, že tyto komory daleko spíše vyhledávají Eh, muže daleko lépe vědí, co se děje v podnicích eh, vedených eh, muži. Nikoli v podnicích vedených ženami, které jsou často velmi inovativní, ale obchodní a průmyslové komory to o nich mnoho nevědí. Takže potřebujeme je takové, takovýto pohyb, takovouto proměnu na úrovni místních obchodních a průmyslových komor, které by měly být lépe obeznámeny, vyhledávat informace o dění v ženských podnicích. Děkuji. Další kolegyně. Za komisi paní Dante. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych jenom ráda řekla, že komise vítá a podporuje tuto zprávu. Děkujeme mnohokrát paní Jana Kudakis za dobrou spolupráci. Jenom stručně bych ráda zmínila dvě věci. Jednak je zde eh, výzva k podání nabídek, bylo to zředěno dnes. Týká se to tedy podnikatelek v různých členských státech. Pokud byste o tom měli zájem, tak eh, samozřejmě zainteresované subjekty se mohou eh, přihlásit. Také pokud je o program ženy velvyslankyně, v tuto chvíli máme 170 těchto velvyslankyň, které působí v 22 evropských zemích eh, a podporují problematiku žen podnikatelek. Dále máme program Erasmus pro mladé podnikatele. 42 podnikatelů, kteří se toho zúčastnili. Je to program tedy výměn, výměných pobytů pro podnikatele a 42, eh, účastníků eh, byly ženy. Děkuji. Tak, och ehm, jag ser po tiden att... Děkuji. Tlumočníci nyní chtějí odejít domů. Já jim se rovněž srdečně děkuji za jejich práci. A Paní Jana Kodakis má nyní prostor pro svůj závěrečný příspěvek a potom budeme pokračovat v práci v angličtině a tedy bez tlumočení. Takže nyní dávám slovo paní Jana Koudákis a děkuji tlumočníkům.